chers collègues je vous propose de commencer notre euh, dernière réunion de commission. vážení kolegové doporučuji vám zahájit naše poslední zasedání před prázdninami a eh, doufám že bude moci toto jednání splnit vaše očekávání. uvidíme jak se nám podaří pokročit, tedy přejdeme k přijetí eh, pro pořadu jednání a jak jsme vám sdělili během mimořádného zasedání ve Štrasburku eh, kompromisní pozměňovací návrhy a přijetí návrhu zprávy pana Beckera, eh, které se týká sociálního podnikání, eh, což najdeme v bodech 4 a 9 v našem pořadu jednání eh, tak to bylo zmíněno, tak toto se bude projednávat na našem zasedání 17. a 18. září a doufáme, že se nám podaří nalézt inkluzivní dokument a kompromis, a který nás bude všechny těšit v získaném čase se pokusíme zaměřit na určité modifikace, tedy návrh který najdeme v bodu 18, víceleté, víceletý plán, víceletý finanční plán. Návrh stanoviska Tomase Andrse o koncesních smlouvách, což bylo v bodě 20 a pak návrh stanoviska paní McIntyre eh, v bodě 11 o malých a středních podnicích a konkurenceschopnosti. O tom budeme hlasovat před bodem 8, ale v zájmu koherentnosti doporučuji nejprve přijmout ústní otázku a eh, zprávu paní McIntyre, protože v této souvislosti budeme potřebovat globální přístup. A co se týče pozměňovacích návrhů, tak jak spadají pod program Tvůrčí Evropa 21, budou v bodu 17. Takže vidíte, že jsme změnili pořad jednání, ale měl by vám sekretariát dodat opravenou verzi k této k tomuto návrhu máte nějaké námitky? Nemáte. Můžeme tedy přejít ke sdělení a k tomuto bych vám ráda nejprve sdělila, sdělila, že co se týče zprávy paní Bastos k problematice vzájemných společností a zpráv eh, pana Berlingora a z výboru Jury, eh, který schválil tuto iniciativu, eh, představuje rozjezd našeho kalendáře s naší spravodajkou, ehm, která bude moci přispět k, eh, k sepsání zargumentované odpovědi a doufejme, že tady se dočkáme úspěchu Star, datum pro podání pozměňovacích návrhů bylo stanoveno na 15.10. a 19. Eh, proběhne zasedání ve Štrasburku. Aspoň eh, takto můžeme optimalizovat tedy náš eh, časový plán, tak abychom zprávu paní Bastos odhlasovali 6. prosince ve výboru s tím, že výbor Regi hlasuje následující týden. Uh, druhý bod co se týče z, e, pohybu zaměstnanců, vítáme Kamilio Oajdu, Oajda, která zde není přítomná, má smolu, a Izabelo Riany, což jsou asistentky, nové asistentky našeho sekretariátu od 1. července. Paní Ojeda, předpokládám, nahrazuje Buzicu Matik a loučíme se s Kristínou Willenson, která od 1. září opouští sekretariát našeho výboru. To taky není přítomná? Vidím ji, vidím ji takže se s ní budeme loučit k 1. září. Ale dobře víte, o co přicházíte, když odcházíte z výběru pro zaměstnanost v průběhu léta. A každopádně děkujeme moc za vaši veškerou práci a pomoc. A konečně poslední sdělení naše jednání je přenášeno po internetu, což je obvyklé. Bod 3 na programu. Dávám slovo naší zpravodajce Danutě Jaslověcké a je to zpráva z vlastní iniciativy, kterou má na starosti Pakt o sociálních investicích jako reakce na krizi. Prosím, máte slovo, abyste nás seznámila s kompromisními návrhy. Dzień dobry. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja myślę, że to będzie naj... Děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já předpokládám, že tento bod má být jenom krátkým bodem, takže vás chci jenom informovat o tom, že těch 22 pozměňovacích návrhů bylo připraveno a já jsem měla vynikající spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se vše potvrdí při hlasování. Děkuji. Vážení kolegové, já nechci zneužívat vaší e, dobrou vůli a práce. Myslím si, že všichni, kteří se nezapojili do přípravy kompromisních návrhů, tak si myslím, že by bylo vhodné během schůzí, aby ti, kteří nebyli na tom jednání, tak aby si udělali představu o tom, jaké jsou hlavní aspekty eh, kompromisních návrhů. Takže možná byste nám mohla říci, o čem se nejvíce diskutovalo, na čem vám nejvíc záleží, aby ta diskuse byla taková informovanější, protože pokud to bude takové formální, kdy každý jenom řekne, že stínoví byli skvělí, kompromisy se moc povedly a že volby snad dobře proběhnou, tak nevím, jaký smysl má potom, abychom se tu sázeli. scházeli. Doufám, že si to neberete špatně, ale je to i pro mě já bych chtěla, aby naše schůze výboru eh, byly mm, eh, takové živější, aby jsme hovořili o obsahu. Takže můžete nám prosím eh, říci ne, ne moc, ale prostě které hlavní dva, tři kompromisy jsou důležité a na které bychom si měli dávat pozor. Paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Jako kompromisní pozměňovací návrhy, tyto pozměňovací návrhy obsahují 80 všech pozměňovacích návrhů, které byly předloženy předtím. A my jsme tentokrát chtěli do toho zapracovat různé návrhy, které zazněly, které předložili naše kolegové, tak abychom se vypořádali s jejich připomínkami. Tyhle pozměňovací návrhy v mnohem obohatili původní text a já myslím, že není potřeba detailně popisovat v průběhu našeho zasedání, jak to přesně probíhalo a jak jsme pozměňovací návrhy projednávali. Uznávám, že některé byly obtížné, některé návrhy byly skutečně složité, například socialisté hodně usilovali o některé své návrhy a chtěli je prosadit to byl zrovna návrh týkající se prohlášení, které by z našeho pohledu bylo bývalo složité. Socialisté a demokraté chtěli, aby členské státy zaručily, že budou všichni zaměstnanci dostávat odpovídající plat tak, aby se zachovali dobrou životní úroveň. A náš návrh byl jiný. My jsme usilovali o to, aby zaměstnanci měli, ano, dobrou životní úroveň, ale zároveň jsme si uvědomovali, že některé členské státy nemají nastavenou minimální mzdu a proto by daný návrh způsobil přílišné komplikace podle našeho názoru. Pak kompromisní návrh V. Zde jsme vypustili prohlášení, které se týkalo důchodu. Rozhodli jsme se, že důchody zpracujeme později, až se bude zpracovávat bílá kniha na téma důchodů. To jsme tedy odsunuli. Jinými slovy, toto byly problematické body, které jsme řešili ohledně těchto kompromisních návrhů. Zpracovali jsme je spolu se stínovými zpravodaji a já musím říci, že jsem spokojena s výsledkem. Děkuji. Děkuji, pan Papadopoulos. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě chci poděkovat zpravodajce paní Danutě Jazlověcké, stejně jako stínovým zpravodajům. Byla to velmi plodná diskuze, která proběhla zvláště minulý týden ve Štrasburku. A ta, tu, tuto zprávu zpracovávali členové EPP a my si myslíme, že i za SMD se dá říct, že je to velmi uspokojivý výsledek, protože poprvé vidíme, že úsporná opatření nejsou dostatečná jako prostředek pro uh, Eh, boj proti krizi. Vidíme to zde a poprvé je to zde, zde otevřeně uvedeno. S tím jsme spokojeni. My jsme předkládali 124 eh, z pozměňovacích návrhů, z toho je jich 22 přijato. Některé z nich jsou ty, které, s kterými jsme vyloženě spokojeni. SND předložilo 8 pozměňovacích návrhů a já bych eh, se ráda vyjádřila podrobně k některým z nich. Kompromisní návrh D, zde jsme kritizovali fiskální konsolidace, protože to je stále ještě priorita a přitom sociální záležitosti a zaměstnanost nejsou stále ještě dostatečně většinou členských států řešeny a proto bychom raději, aby se to objevilo i ve zprávě. Potom kompromisní návrh X. Zde vyzýváme členské státy k tomu, aby podepsali sociální investiční pakt, který stanoví cílové hodnoty investic pro kontrolní mechanismy tak, aby se mohly uh, opřít o Evropskou strategii 2020 a sledovat, eh, sledovat cíle v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti. My jsme chtěli, aby se zde objevila jasná definice toho, co je problematika sociální politiky. My chceme, abychom měli eh, jasné monitorovací mechanismy, které by sledovaly, jakým způsobem naplňujeme Evropskou strategii 2020. A kompromisní návrh B zde je snížení eh, příspěvků ekonomicky závislých. Místo toho, abychom vyzývali ke snížení důchodového věku, tak bychom chtěli eh, spíše se opírat o tyto cíle. Potom je zde problematika eh, nezaměstnanosti mladých, to je pozměňovací návrh M, kde nám o udržitelnou Uh, úroveň a udržitelnou práci pro jak muže, tak ženy. Potom kompromisní návrh U, to je uh, vyvážnost mezi jistou prací a pružnou prací. Potom se snažíme o uh, odpovídající vyváženost politiky zaměstnanosti a sociálních opatření. My se domníváme, že naše názory se do těchto pozměňovacích návrhů promítly a proto jsme připraveni hlasovat pro. Chci vám poděkovat, chci poděkovat i stínovým zpravodajům, paní zpravodajce. Děkuji i panu Jankusovi z ze sekretariátu SND výboru pro zaměstnanost, který mi mnoho, mno, mnohem pomohl. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máte ještě nějaké další připomínky nebo dotazy? Ne? Výborně, tak si myslím, že bychom mohli tento bod na pořadu jednání uzavřít a budeme eh, hlasovat za chviličku. Eh, máme tady bod 5 na pořadu jednání a dám slovo paní Emer Kostelo k projednání pozměňovacích návrhů k její zprávě ke zprávě EU za rok 2011 o koherentnosti rozvojové politiky. Paní Kostel má slovo. Děkuji mnohokrát. Ano, my jsme předložili návrh stanoviska na předposledním zasedání tady v Bruselu a vznikl v poměrně krátkém časovém úseku a rozumím tomu tak, že kolegové zatím neměli moc času na přípravu pozměňovacích návrhů. Bylo jich však předloženo devět a děkuji všem kolegům, kteří návrhy předložili a další návrhy podněty, které skutečně obohacují návrh stanoviska. Já jsem je velice ráda přijala. Pozměňovací návrhy podtrhují sociální aspekty politiky, zaměřují se na problematiku jako eh, rovnost žen a mužů, zaměstnávání mladých lidí, eh, sociální doložky a podobně. Tato problematika je pro nás velice důležitá. Chtěli bychom se jí věnovat vzhledem k sociální solidaritě, snižování nerovnosti na trhu práce, prevence sociálního dumpingu a podobně. Obecně vzato mohu říci, že všechny předložené pozměňovací návrhy obohacují původní stanovisko. Velice ráda je přijmu. Myslím si, že je to důležitý krok předu a také je velice důležitý a důležité, aby eh, výbor pro zaměstnanost a sociální věci eh, přesvědčivě vystupoval v oblasti koherentnosti politiky této věci, totiž celá EU má poměrně hodně práce ještě před sebou, tak abychom dosáhli ambiciozních cílů Maastrichtské smlouvy již z roku 92. Toto tedy velmi vítám. K hlasovacím seznamům rozumím tomu tak, že tam byl návrh vypustit výraz binding, závazný, ze stanoviska, ale já si myslím, že to, aby výbor pro zaměstnanost předložil stanovisko, eh, byla vedena myšlenkou přesvědčivosti tohoto stanoviska, tedy že usilujeme o závazná ustanovení a proto eh, je pro mě zklamáním, že je tady snaha vypustit výraz binding závazný ze stanoviska. Eh, takový návrh bych podpořit nemohla protože se domnívám, že by to oslabilo eh, celkový význam stanoviska, že musíme jakožto výbor vystupovat skutečně přesvědčivě vůči výboru pro rozvoj. Děkuji vám. Děkuji. Jsou ještě nějaké podněty? Chtěl by někdo vystoupit? Není tomu tak. V tom případě jsme eh, ukončili tento bod na pořadu jednání a hlasovat o něm budeme za chvíli. Nyní bod 6. Kompromisní návrhy. Paní McIntyre, souhlasíte s tím, že bychom to prohodili, začali bychom otázkou k ústnímu zodpovězení a, pod, a návrhem z usnesení a potom byste přišla na řadu vy? Dobrá. Takže, takže my nejprve eh, se budeme zabývat otázkou k ústnímu zodpovězení v bodu 7, což je otázka, kterou jsme chtěli vypracovat v souvislosti s prací eh, výboru ITRE tak aby ta naše celková tématika otázek spojených se sociálními záležitostmi, jak si všichni pamatují, byla dostatečně vzata v úvahu. Čili, co se vlastní otázky týče, v bodu 7 eh, diskuse se týkaly především organizačních otázek a struktur, které umožňují malým a středním podnikům a mikropodnikům hlavně um, účastnice sociálního dialogu. Tím, že někteří kolegové si přáli, aby tento systém nebyl příliš svazující, a já mám dojem, že tady se nám podařilo nalézt řešení, které je užitečné pro všechny a to mě těší. A děkuji kolegům. Takže hlasí se někdo o slovo k této otázce k ústnímu zodpovězení? Není-li tomu tak, tak o ní budeme hlasovat za chvíli. A nyní můžeme přistoupit. Já se omlouvám, říká předsedkyně. Nyní projednáme pozměňovací kompromisní návrhy k vlastnímu usnesení. První kompromisní návrh se týká právní reference nebo odkazu, což nebyl zvlášť velký problém. Druhá Eh, druhý kompromis se týká otázky, jak zajistit dostatečnou míru ochrany zaměstnanců na straně jedné a zohlednění eh, otázek BOZP na straně druhé. Eh, kompromis C, odstavec 4, tam bylo hodně pozměňovacích návrhů, které bylo potřeba vzít v úvahu. abychom viděli, co očekáváme od komise v souvislosti s národními testy. Někteří měli určité obavy, v, zájmy, v zájmu subsidiarity, aby komise nebyla příliš invazivní, v, v, co se týče eh, jaksi práva členských států eh, přijímat vlastní úpravu. Eh, takže mělo by to, mm, jak si státy povzbudit k přijetí vlastní legislativy, ale nejde to až tak eh, daleko, že by to zavádělo jasné standardy, které by bylo potřeba závazně přijmout. Bod preambule D Eh, na tom se shodli tři kolegové. Jednal se především o souvislost mezi evropskou legislativou, obavou, aby eh, tato úprava nebyla příliš těžkopádná eh, z hlediska administrativní zátěže podniků a současně, aby byly dodrženy doporučení eh, Mezinárodní organizace práce. Takže tady jsme našli sociálně demokratický, pardon, evropský kompromis, čili snažíme se dál respektovat doporučení Mezinárodní organizace práce a současně jsme tam zohlednili obavy Filipa Bulo který jako zpravodaj pro rozpočet chtěl zdůraznit roli so- evropského sociálního labelu. Co se týče pátého kompromisu, tam jde především o to, jak a zda Eh, zamezit administrativní zátěži určitého rozsahu a myslím, že jsme našli dobré vyvážené řešení, kdy připomínáme ochranu základních práv pracujících v malých a středních podnicích. Co se týče šestého a posledního kompromisu, tady také se shodli kolegové z několika frakcí. Jedná se o jednotlivé úrovně zapojení do těchto struktur a připomínáme tam roli sociálních partnerů. Hlásí se někdo o slovo předkladatelé pozměňovacích návrhů nebo další kolegové? Není tomu tak, takže budeme hlasovat za chvíli. Aha, hlásí se, ano, prosím. Tak já chtěla zeptat mm, koleżanki, autorky poprav. Ano, já jsem se jenom chtěla zeptat autorky pozměňovacího návrhu 4, co myslíte tím prosazovat duální zaměstnanost nebo profesní činnost. A potom k pozměňovacímu návrhu 6, kde se říká, že ženy, které pracují samostatně, neselžou tak často jako muži. A je to údajně výsledek nějakého průzkumu, tak se ptám, jestli je to věrohodný výsledek průzkumu nebo věrohodný výzkum. Děkuji. Euh, euh, Kterého odstavce se týká vaše otázka, prosím? Popravka čtvrtá. paní Steinbrück. Je to pozněcí návrh 4 paní Štrajerburg a pozněcí návrh 6 paní Hirsch. A k pozněcímu návrhu 4 zde mi jde o prohlášení, že u malých a středních podniků je potenciál pro prosazování duální zaměstnanosti. A tak se ptám, eh, co tou dvojí zaměstnaností míníte. Děkuji. A potom u pozměňovacího návrhu 6 tam se zase paní Hirštáži na prohlášení, že ženy, které se rozhodnou podnikat samostatně, nezbankrotují tak často jako muži. A tak se ptám, jak jsou tato prohlášení podložena. Děkuji. Tako, um, euh, Madame McIntyre. Dobrá, paní McIntyre. Uh, Já jsem jenom k tomu chtěla ještě říct jednu věc. Chtěla jsem poděkovat za kompromisní návrhy a krom těch, o kterých jsme již hovořili, EKR je také pro pozměňovací návrh E a F. To jsem chtěla jen doplnit. Děkuji. Um, merci beaucoup. Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo dalšího slovo? Ano, pan Bunian. Um, ano. Docela to trvalo, než jsme zpracovali kompromisní návrhy, ale myslím, že jsme se dobrali dobrému výsledku, jsou docela dobré celkem široké pozměňovací návrhy k různým eh, tématům. Docela jsou to průřezové záležitosti, ale je zde jeden pozměňovací návrh, který nemůžeme podpořit a to je i my jsme chtěli zachovat určité věci a naopak vypustit určité věci a stal se opak, takže bychom raději, abychom se vrátili k původnímu textu. A hovoříme už k těm, o těch ústních otázkách nebo nikoli? Paní McIntyre hovoří bez mikrofonu. Já myslím, že otázka kolegyně ohledně pozměňovacího návrhu číslo 6, ten byl právě v mé zprávě, nikoli ve vaší zprávě. Já myslím, že já jsem to asi tedy zamotala tím, že jsem změnila program, což jsem zřejmě neměla, bez toho, abych to důkladně vysvětlila. Všem se omlouvám. V tuto chvíli hovoříme a projednáváme ústní otázky a usnesení k tomu, co se psala ve své zprávě paní McIntyre. Týká se to celkového přehledu k malých a středních podniků výboru EMPL. K ústním otázkám já myslím, že souhlasíme se všemi kompromisními návrhy tak, jak zazněly. Já se omlouvám, já jsem myslel, že jsme už postoupili dále, protože se hovořilo o pozměňovacím návrhu číslo 6, tak jsem to spletl. Děkuji. Dobře, tak se vrátíme zpátky. Dobrá, abych... Vraťme se k jazyku Françoise Olanda. Vidím, že se nikdo další nehlásí, takže tento bod jsme uzavřeli a můžeme přistoupit k hlasování za chvíli. Ale ještě předtím projednáme dva body a především tedy zprávu paní McIntyre a projednání poz- kompromisních pozměňovacích návrhů, k- kterým už vystoupila paní Jazovlická, ale paní McIntyre, já vám tedy nyní dám slovo, abyste mohla jasně a detailně vysvětlit kompromisní návrhy spojené s vaší zprávou, což je stanovisko ke zprávě výboru ITRE o konkurenceschopnosti a podnikatelském prostředí malých a středních podniků. Okay, thank you, Madam Chairman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla nejprve opravdu poděkovat všem stínovým zpravodajům eh, za spolupráci a za jejich vstupy. Já jsem velice ráda, že se nám podařilo dosáhnout tolika kompromisů a děkuji také sekretariátu, protože ten musel vše stíhat na poslední chvíli a jejich práce si velmi vážím stáhnu svůj návrh 44 a 60, jenom jsem to chtěla zmínit už teď, protože my jsme to už ohlásili samozřejmě, eh, ale tyto dva návrhy budou staženy. A předpokládám, že paní Rekner eh, stáhne jedničku a dvojku, eh, čehož si velmi cením. Jenom vysvětlím, co je důvodem. Ne, že bychom s nimi nesouhlasili, ale v tom stanovisku samotném nenajdeme žádná úvodní ustanovení nebo nic ve stylu úvodního ustanovení a částečně bylo naším cílem dosáhnout rovnováhy v této zprávě, čili pokud se stáhnou i ty dva návrhy, tak budeme rádi. Začali jsme tedy se 62 návrhy a nakonec máme 12 kompromisních a obecně vzato, a tady se prakticky všichni shodneme na hlavních záměrech a podnětech. Myslím si, že vždycky u každého stanoviska je vhodné začít s menším úsekem textu, ale víme, že každý odstavec by stálo za to rozšířit a zakomponovat tam to, co je důležité pro různé skupiny. Ale obecně si nemyslím, že bychom nějak svá východiska výrazně změnili. Něco se doplnilo, ano, Konkrétně jsme se snažili zajistit, abychom tam zakomponovali aspekty ochrany zdraví a bezpečnosti práce, tak abychom snížením administrativní zátěže neohrozili zdraví a bezpečnost práce. Také jsme zmínili otázku žen podnikatelek a v odpovědi na otázku k pozměvacímu návrhu 6 jsme doplnili část, která by mohla ženám podnikatelkám pomoci, ale nedoplnili jsme tam eh, ten takzvaně možná subjektivní názor, že ženy eh, jsou úspěšnější tom podnikání obvykle, to jsme tam nedoplnili. Ale k návrhu paní eh, Schroeder, která měla určité obavy, tak ty jsme chtěli rozšířit a proto jsme tam doplnili problematiku eh, přezraničních služeb a eh, takzvaného jediného místa One Stop Shop pro sociální partnery, protože vím, že to pro ní bylo velice důležité. A také jsme byli informováni, že pan Benjen nebude souhlasit s jedním z kompromisů, ano, ale jsem velmi vděčná za to, že se nám podařilo dosáhnout horizontální spolupráce napříč frakcemi. Eh, proto většina kompromisů se těší široké podpoře všech frakcí a za to všem děkuji. Merci. Děkuji. Čili paní Jazovlecká, já nevím, jestli předkladatelé pozměňovacích návrhů, to byla snad paní Schröter a paní Steinbrück. Ano, paní Steinbrück a paní Hirsch. Chcete možná odpovědět na některé ty poznámky? Eh, kurzen Wort. Eh, ich möchte genau das... Eh, Já jsem k tomu chtěla jen stručně říci, že je nutno znovu poukázat na to, co říkala paní McIntyre. Na počátku našich jednání jsme byli vyloženě proti. Říkali jsme, někteří z nás říkali, že malé a střední podniky se musí osvobodit od té administrativní zátěže. A mě znepokojovalo, že bychom to potom Eh, zbytečně mísili dohromady a mísili bychom to, co k sobě nepatří a zapracovali bychom do toho i problematiku bezpečnosti práce. Jsem však ráda, že se podařilo ta nedorozumění vyřešit a že jsme ten prostor, který byl, využili. A myslím, že všechny pohledy na věc se nakonec promítly do našich kompromisních návrhů. Jde o to, že chceme, aby malé a střední podniky prospívaly, aby se usnadnil jejich život a aby nebyly zatěžovány zbytečnou byrokracií. A to je to, co je důležité, že zde je určitý společný bod. My nechceme jenom chránit zaměstnance na pracoviště za každou cenu. Chceme však, aby byla, byly dodržovány základní standardy bezpečnosti práce tak, aby se bezpečnost práce nijak negativně nepromítala do konkurence podniků. O to se opíraly naše kompromisní návrhy, nakonec vyplenuly z našich eh, posledních diskuzí a já si myslím, že se podařilo dosáhnout skutečného kompromisu. Děkuji. Dobrá, hlásí se někdo další? Paní Jezovická. Já chtěla tylko o Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ještě chtěla hovořit o kompromisu A a pozněcím návrhu 4, což je ta problematika dvojí zaměstnanosti. Stále ještě nerozumím tomu, co tím my myslíme. Může mi někdo vysvětlit, co se tímto pojmem míní? Um- když se hovoří o dvojí odbornosti, tak to je systém, který v některých částech Evropy se opravdu osvědčil. Absolvujete povinné vzdělání a zároveň můžete získat další odbornost, paralelní odbornost. A můžete získat v rámci odborného vzdělávání, učňovského vzdělávání, získat nový obzor. To se uplatňuje v Německu, v Rakousku i v Nizozemsku. Je to oceňovaná záležitost, protože mladí lidé se vzdělávají, ale zároveň jsou školeni i tak, aby byli úspěšní na trhu práce, takže jim to nabídne dostatečný základ. A země, které uplatňují tento systém, mají mnohem nižší nezaměstnanost u mladých. Zároveň mají také mladé pracovníky, zaměstnance, kteří se přizpůsobí trhu práce a Předseda Barroso se snažil za, zaměřit na, naše pozornost na tyto postupy v některých zemích, tak aby se v jednotlivých členských státech eh, sladily, protože každá země má jiný systém. Musíme však zajistit, aby ty výsledky byly odpovídající. Děkuji. Dobrá, takže já si myslím, že to uspokojilo paní Sovleckou. Takže já chápu, že dvojí zaměstnanost tady je tedy uh, eh, teoretické a praktické vzdělávání neboli střídavá výuka. Teď se tento pojem vysvětlil a já vám děkuji. Já myslím, že podobný systém asi bude existovat v každém členském státě. Mně se jenom nezamlouval pojem, který byl používán v původním textu. Děkuji. Dobrá, a proto je právě důležité, abychom si to ve výbore všechno vyříkali a posunuli se e, dál a lépe poznali, o co se jedná. Takže já si myslím, že jsme tím ukončili tento bod. Paní McIntyre, přejete si znovu ještě vystoupit? Nikoli? Výborně. Takže Hlasovat budeme v 10 hodin, tak jak byli informováni poslanci. Ale zbývá nám ještě 10 minutek a já bych tedy toho využila. A tak, jak jsme to původně plánovali, seznámila bych vás s návrhem stanoviska, které jste mi svěřili. týkající se finančního víceletého rámce, což je stanovisko, které je určené rozpočtovému výboru a je jaksi horizontálně se dotýká legislativních textů, které máme ve výboru v pravomoci. Já to připomenu, je to jak zpráva pana Kozase ohledně obecného nařízení zpráva paní Šartě o Evropském sociálním fondu, zpráva paní Steinrück o e, programu e, sociálních iniciativ a zpráva paní Harkin ohledně Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a snad jsem nikoho nevynechala. Čili ve svém stanovisku já navrhuji e, Především, že bych vysvětlila trochu kontext. A připomněla sociální politiku a to, co představuje v rámci Evropské rozpočtové strategie jako jednak příspěvek k omezení makroekonomické nevyváženosti a k posílení kontracyklické politiky a implementace strategie, kterou si Unie stanovila prostřednictvím cílů EU 2020, kterou si jistě všichni pamatujete. Pět cílů, z nichž tři spadají do kompetence našeho výboru a souvisejí s sociální politikou. Když je řeč o této otázce, jsme vedeni k tomu, abychom se zamysleli nad jedním z významných návrhů komise, makroekonomické kondicionality, která by sankcionovala případně nevhodnou politiku. Já ovšem navrhuji, abychom nepřistoupili na tuto kondicionalitu, protože v oblasti Eh, řízení rovnosti území, solidarity vůči jednotlivým územím, odpovědnosti členských států, si myslím, že toto není dobrý nástroj. A navrhujeme také připomenout a zdůraznit, jak je důležité mít tuto sociální politiku, tak abychom mohli čelit strukturálním výzvám, v Unii v budoucnosti, ať už se jedná o nezaměstnanost nebo boj s chudobou. A navrhuji, abychom také znovu zdůraznili a myslím si, že to zatím ještě jaksi není e, samozřejmost ani v komisi, ani u zákonodárců, aby článek 9, to znamená ta horizontální e, pravomoc, e, byla vodítkem všech politik Unie. A také navrhuji, abychom znovu zdůraznili procenta. Myslím, že to je velmi důležité pro tento výbor hlasování o zprávě paní Moranžartě nebo pana Adama Koza. To potvrzují, ať už se jedná o těch 25 věnovaných Evropskému sociálnímu fondu a nebo o těch 20 které v rámci tohoto fondu jsou určené boji s chudobou a e, sociální inkluzi. Já si myslím, že jsme změnili název proto, aby se do toho vešla i vešel zákaz diskriminace nebo nediskriminace, takže to budeme muset zohlednit, ale myslím si, že obecně v principu toto můžeme prostě pouze potvrdit. A to je důležité. Pak jde také o potvrzení významu podpory členských států tehdy, kdy to potřebují a aktérů v terénu, co se týče administrativních kapacit. Je to obtížné téma, protože samozřejmě peníze z Evropského sociálního fondu nebo obecně z evropských fondů nemají za úkol nahrazovat národní zprávu, ale vidíme, že tam, kde jsou prostředky řádně využívané, je to v zemích, jejichž administrativní kapacita je již dlouho dobře zavedená s eh, dostatečným počtem profesionálních pracovníků. A když tomu nebudeme věnovat pozornost, tak se dostáváme do začarovaného kruhu, kde jsou členské státy obvinovány z korupce a z, ne, z nedočerpání prostředků a podobně. A my přitom ale nechceme, aby ty peníze využili špatně, takže mají-li je využít dobře, tak je potřeba posílit administrativní kapacity tam, kde chybějí. Čili já navrhuji, abychom znovu zdůraznili to, co bylo řečeno ve zprávě paní Steinrück, co se týče nutnosti koordinovat a integrovat tento program do eh, politic, sociálních politik, eh, zdůraznit čtvrtou stránku, to znamená mládež, a přidělení významného procenta eh, z rozpočtu a také navrhuji dva další body. Jeden se týká zprávy paní Harkin ohledně Evropského sociálního fondu, čili tady uvést to, co my považujeme za významnou obecnou orientaci eh, v souvislosti s touto zprávou. A sice tak, že se vlastně od fondu přizpůsobení ke globalizaci dostáváme k takovému obecnějšímu přístupu, který umožňuje na úrovni Unie řešit problematiku restrukturalizací. A konečně se domnívám, že je velice důležité v tomto stanovisku k rozpočtu, abychom zopakovali naše odhodlání mít program eh, potravinové pomoci pro nejchudší. Já to nebudu tady opakovat, ten historický vývoj k tomuto bodu. Znáte právní, absurdní právní situaci, v níž se nacházíme, kdy ve všech statistikách konstatujeme, že v Evropě je čím dál tím více chudých lidí, kteří e, mají nedostatečný přístup k základním službám, a to včetně e, nedostatku, nedostatečného přísunu potravin. A my v Evropě jménem subsidiarity rušíme tady program, který Eh, eh, občané vidí a který přispívá k pozitivní eh, pověsti Unie. Já se nebudu vracet k právním aspektům a rozhodnutím soudního dvora, které vedly k této situaci, ale konstatuji, že prostě tady je určitý posun v čase, protože my se tady bavíme o finančním rámci a perspektivách a komise slíbila na plenárce na základě naší rezoluce, že se vrátí k nám s návrhem v této oblasti. Mám dojem, že asi to plánuje na konec září, začátek října. My potom budeme muset projednat tento nový právní základ, legislativní základ, dohodnout se s radou a současně mít jistotu, že ty peníze ve finančních, víceletém finančním rámci zůstanou zachované do konce roku. Takže proto chápete, že považuji za důležité, abychom tady hodně kladli důraz na tento bod. Zopakuji svůj návrh. Já vím, že paní Šreter s tím nesouhlasí, ale já si myslím, že je potřeba se dohodnout na tomto bodu, protože je to podle mého důležitý bod, aby poslanci byli aktéři monitorovacích výborů. Monitorovací výbory slouží především k tomu, aby zapojili nevládní organizace a aktéry v terénu. Ale myslím, že ehm, zákonodárce nemá jenom žít v té své bublině a my jsme nejlepšími advokáty těchto programů a, jejich, a, a politické čitelnosti, kterou jim chceme dát. Já neříkám, že poslanci mají být eh, legislativci v monitorovacích výborech, ale měli by tam být jako pozorovatele. Paní Schroeder je zvláštní případ v našem výboru. Ona všechno ví, všechno zná o Evropském sociálním fondu a o všech programech, které jsou implementovány v řadě zemích, počínaje Německem předpokládám. Ale myslím si, že když uvažujeme o řádném využívání evropského rozpočtu, je to návrh, který si zaslouží rozpracování a na jeho základě já doufám, že se dokážeme shodnout. Poslední věc, vzhledem k rozpočtové rozpravě, která nás čeká, měli bychom ještě říci pár slov o agenturách, protože ze zkušenosti víme, jak e, tato expertíza v naší oblasti je důležitá, jestliže chceme prosadit naše argumenty, především oproti argumentům čím dál tím hlasitějším argumentům, co se týče finančních úspor. Takže tolik můj návrh eh, usnesení. Ještě poslední věc. Ono je to trochu eh, kostrbatá konstrukce, ale právní aspekty mě nutí také uvést pozměňovací návrh, který bychom tam, myslím, měli dát k meziinstitucionální dohodě, která existuje v oblasti rozpočtové spolupráce a týká se Evropského fondu přizpůsobení se globalizaci vzhledem k obecným orientacím, které tomuto fondu chceme přišknout. Takže tím jsem ukončila svoji prezentaci, omlouvám se, že mi to trochu dlouho trvalo, aspoň nemusíte číst to stanovisko a jsem si jistá, že vám utkví myšlenky. A nyní otevírám diskuzi. Je conclus, vous êtes tous d'accord, vous n'allez pas déposer d'amendement. Docházím tedy k eh, závěru, že všichni souhlasíte, že mlčení znamená souhlas. Opravdu si nikdo nechce vzít slovo? Výborně. Samozřejmě můžete se vyjádřit i později v písemném eh, postupu. Ehm, ehm, a termín je 18. v poledne. Obecně, pokud půjde všechno dobře, tak bychom se měli 6. věnovat pozměňovacím návrhům a připravit kompromis do 17. a hlasování pak 18. nás čeká. Uvidíme. A teď nás čeká hlasování a budeme hlasovat Je vous propose de voter d'abord Doporučuji, abychom nejprve hlasovali k bodu 12, tedy ústní, otázka k ústnímu zodpovězení, k usnesení o malých a středních podnicích. Máte všichni hlasovací kartičky? Paní McIntyre, mohu jenom přednést požadavek, abychom hlasovali podle pořadí, tak jak je uvedeno v hlasovacím seznamu. Eh, no, to je trošku na poslední chvíli, ale eh, chceme to udělat tak, aby to bylo jasné pro všechny. Budeme hlasovat na žádost paní McIntyre eh, v tom původně stanoveném pořádku, tedy nejprve bod 11, návrh stanoviska paní McIntyre eh, k malým a středním podnikům. Ehm, nejprve pozměňovací návrh odstavci 1, paní Regner, eh, ten byl stažen, stejně jako návrh 2. A máme tedy hm, po odstavci 1 kompromisní návrh A, který eh, představuje pět skupin. Kdo je pro, proti, zdržel se. Eh, schváleno. K dvojce na kompromis B. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, a po odstavci 2.11 paní Šretr, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno 12. Kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Odstavci 3. Eh, kompromisní návrh eh, čtyř skupin. Ano, je to tak. Eh, takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A rozumím tomu, takže byl předložen tento návrh pěti frakcemi. A nyní se dostáváme, omlouvám se, říká řečnice, hlasujeme ještě o třetím odstavci druhý kompromis, tedy E, eh, kde pro, proti zdržel se, schváleno. A promiňte, paní Regner. Já se omlouvám. Eh, mně jde o kompromis D. Jakmile se k němu dostaneme, tak prosím, chci vystoupit s eh, ústním pozměňovacím návrhem. Já jsem o tom hovořila s paní zpravodajkou a místo slovička často bych raději, aby v kompromisu D se objevilo slovíčko může. Můžete mi to prosím vysvětlit, říká paní předsedkyně. Je to snížení administrativní zátěže, což nemůže eh, způsobit eh, ohrožení bezpečnosti práce pracovníků a často dochází k tomu, že snižování administrativní zátěže a může, takže vlastně změkčujeme trošku kompromisní návrh. K tomuto Tady, tady je proti, někdo proti Eh, ústnímu návrhu? Ne. Eh, takže návrh D je v modifikovaném zní, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno eh, s tím, že proti jsou zelení. A teď se dostáváme po třetím odstavci k návrhu 21. Hlasujeme, kdo je pro návrh 21, proti, zdržel se, zamítnuto. 22, pan eh, Paul Murphy, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, a pak eh, návrh 23 vypadává a dostáváme se k 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A pak po třetím odstavci máme návrh 25, vypadává, dostáváme se k 26c. Pana se, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 27, paní Šreter, budeme hlasovat ve dvou částech. Vypadává, pardon, omlouvám se, dostáváme se k 28. Návrh paní McIntyre, pro, kdo je pro 28, proti, zdržel se, schváleno. A pak eh, ve čtvrtém odstavci návrh 29 vypadává, pokud je návrh 23 schválen, ale návrh 23 vypadl a tak také vypadává. A zůstává ještě třicítka kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní ještě ke čtvrtému odstavci na vrch F, kompromisní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. K odstavci 5, návrh 34 s ústním pozměňovacím návrhem od EKR je někdo proti ústnímu pozměvacímu návrhu? Není tomu tak, proto v modifikovaném znění, kdo je pro, 34 proti, zdržel se. Schváleno. Ověříme si 34 v modifikovaném znění, zahajují hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 14 proti, jasně schváleno. Návrh 33, paní Regnera Steinbruck, kompatibilní, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Shodneme se. Pozměňovací návrh 35 vypadává a pak v odstavci 5 máme jež, tyto návrhy vypadávají a dostáváme se ke kompromisu G, k odstavci 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno kompromis K od pěti frakcí, čtyř frakcí. Kdo je pro? Ehm, pro zdržel se? Schváleno. A pak na 43. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 44 stažen. Ehm, k odstavci 7 hlasujeme o kompromisu H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno kompromis L od čtyř frakcí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno A u odstavce 8 hlasujeme o kompromisu I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A pak eh, návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, pravděpodobně elektronicky. Zahujeme hlasování, všichni hlasovali, e, uzavírám hlasování. 19 e, pro, 16 proti, e, schváleno. K odstavci 9 kompromis je od čtyř skupin, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. A pak 59, kdo je pro, proti, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. 60 stažena. A pak eh, hlasujeme o 61 ve dvou částech eh, na požadavek EKR tak k celému textu eh, bez slov while still maintaining the European social model. Kdo je pro 61? Proti držel se schváleno. Tedy kdo, kdo bude eh, podporovat eh, pro, proti, zdržel se schváleno, velká většina eh, se sociálním modelem. Pak odstavci 84 vypadává, protože to ošetřuje kompromis L. A pak hlasujeme o celém stanovisku paní McIntyre. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 32 pro, 4 proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme zpravodajce. A dostáváme se k druhému hlasování. Je to bod 12. Nejprve otázka k ústnímu zodpovězení ohledně důsledku snížení administrativní zátěže pro malé podniky v oblasti zaměstnanosti. Takže k otázce jedna pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno návrh 3. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 po otázce 1 s oddělením hlasováním a ústním pozměňovacím návrhem. Takže první část. Počkejte moment. První část. Would the Commission agree až po EU legislation in the field of employment law is respected? A Ústní pozměňovací návrh, který já vám navrhuji, je odstranit slovo relatively. Pane Ory, chcete vystoupit? Mikro. Euh, nous, euh, l'amendement 3 est... Pozměňovací návrh 3 odpadl. A já na tom svém papíře mám Pozměňovací návrh 1 odpadá tehdy, když návrh 3 je přijatý, ale ten odpadl, takže jsme tím pádem nehlasovali o pozměňovacím návrhu číslo 1. Předsedkyně, já nevím, asi nemáme stejné hlasovací seznamy, ale já tady vidím v komentáři k pozměňovacímu návrhu 1, že odpadá tehdy, kdy je, je, bude přijatý pozměňovací návrh 2 a je kompatibilní s návrhem 3. Ale tím, že odpadl, tím, že jsme přijali návrh 2, tak už nelze o něm hlasovat. Protože jestliže odpadne po odhlasování pozměňovacím návrhu 2, tak už jsme jaksi rozhodli. A eh, v přednost jo, vlastně před kompatibilitou s návrhem 3. Čili budeme pokračovat v hlasování a dostáváme se k hlasování tak, jak jsem to uvedla. Je to první část pozměňovacího návrhu 4. Paní McIntyre, k tomu není námitka. Pro, kdo je pro? Prosím, kdo je pro? Proti? Zdržel se. První část je schválena. A nyní zbytek textu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. A pozměňovací návrh 5, tady zase budeme hlasovat odděleně, takže hlasujeme o celém textu bez části with particular attention, transnational a tak dále. Takže první část, kde je eh, how will the commission ensure až po single market. Takže kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, doplnění těchto vyňatých slov, kde je proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Eh, otázka dvě. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? proti, zdržel se, návrh byl přijat. A návrh 9, kdo je pro, proti, vy už nehlasujete. 9, kdo je pro? Pozměňovací návrh 9. 9. Kdo je pro pozměňovací návrh 9? Kdo je proti?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 voté. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 11 proti, jeden se zdržel. Takže pozměňovací návrh 9 paní McIntyre byl přijat. A nyní se dostáváme otázce 4, pozměňovací návrh 10 Paní McIntyre, tady je zpravodajka proti. A kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Franček, Franček. Dobrá, tak eh, zkontrolujeme. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 10. Hlasujeme elektronicky, prosím.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 členů hlasovalo, 6 bylo pro, 30 proti. Tak si myslím, že je to snad zamítnuto. Čili můžeme potvrdit, že to bylo zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Ah, c'est la question. Ah, Bien, alors. Euh... Dobrá. Končím hlasování. A otázka k ústnímu zodpovězení byla přijata 35 hlasy pro, nikdo proti a dva se zdrželi abyste neměli pocit, že vaše zpravodajka eh, nebyla zcela soustředěná a jistá, tak vás budu informovat ohledně pozměňovacího návrhu 9. Paní McIntyre, zřejmě využiju, své postavení předsedkyně, ale chci říct, že my jsme neměli důvod, abychom o tom hlasovali a protože to byla uh, jazykově pozměňovací Eh, jazykový pozměňovací návrh, čili nebyl důvod o tom hlasovat, proto tam také nebyl postoj zpravodajky a já požádám, aby to hlasování bylo staženo ze zápisu. A není vlastní návrh. Eh, návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 6, kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Parag- eh, odstavec 3, kompromis B, šesti frakcí, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 10 s ústním pozměňovacím návrhem, nikdo není proti. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromisní návrh C, šesti frakcí, kde je pro, čtyř, pardon, proti, zdržel se, schváleno. Pane Kristensene, vy jste proti kompromisnímu návrhu C? Řečník nehovořil do mikrofonu. My jsme odhlasovali kompromisní návrh C. Myslím, že se všichni shodnou. Je to vlastně s ústním pozměňovacím návrhem, který vedl k odbourání slova however. To žádal la, frakce ALDE. V poz, nyní pozměňovací návrh 14, paní McIntyre, na odstranění pohodstavce, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 16. Kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 15. Kde je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 17. Kde je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. E, nyní návrh 18 odpadá, takže 20 pana Beniona s ústním pozměňovacím návrhem, kdy slovo lowering bylo nahrazeno slovem adaptation. Není nikdo proti ústnímu návrhu, takže hlasujeme, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 21 eh, ve dvou částech. Celý text bez slov offering financial incentives, kde je pro, proti, zdrželi se. Návrh byl přijat. Druhá část doplnění těchto číslov, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dva pozměňovací návrhu 22 a 23 jsou identické, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A kompromisní návrh D tří frakcí, kde je pro, proti, držel se, schváleno. Návrh 27, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Paní Harkin, vy jste proti návrhu pana Krojcmana? Dobrá. Asi to mám moc rychle. Takže návrh 30, kde je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 31, kde je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Kompromisní návrh E čtyř frakcí. kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 11, teda paragraf 11, kompromis F, čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 40, to je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 41, kde je pro, proti, zdržel se schváleno, 42, kdo je s ústním pozměňovacím návrhem, který spočívá ve vypuštění slov end of enterprises of the social economy. Kdo je pro? K návrhu 42 v pozměněném znění. Proti? zrušili se, budeme to muset zkontrolovat elektronicky. Le vote est ouvert. Všichni hlasovali, končím hlasování, takže 21 pro, 17 proti. Návrh byl přijat. Eh, návrh 43. Eh, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno 44. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 45 a 46 identické, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 47, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato Teď jsme hlasovali o odstavci 15, pozměňovací návrh 47 pana Čaba Oriho a zpravodajka v zásadě s tímto pozměňovacím návrhem souhlasila. A co jsem řekla? Omlouvám se, říká předsedkyně. Já jsem se spletla, já jsem oznámila, že 45 a 46 jsou totožné, ale to je chyba. Takže my budeme hlasovat samostatně o každém z těchto uh, dvou pozměňovacích návrhů, nebo tedy o návrhu 46, paní McIntyre, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Takže navrhuji, abychom už znovu nehlasovali o návrhu 47, protože ten byl přijatý. To od, návrh 47 odpadá, pokud bude návrh 46 přijatý. Ale návrh 46 byl zamítnutý. Takže můžeme hlasovat o návrhu 47, ale o tom jsme už hlasovali. Takže chcete znovu hlasovat o návrhu 47? Dobrá. Budeme znovu hlasovat o návrhu 47. Kdo je pro? Hlasujeme o návrhu 47 pana Čaba Oryho. A zpravodajka souhlasí. Kde je pro? Návrh 47. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. Drtivou většinou. Návrh 48. Paní McIntyre, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Návrh 49. Pana Krojcmana, kde je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Na kompromisní návrh A pěti frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 3, paní Schroter, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže nyní budeme hlasovat o celém textu elektronicky. Hlasujeme, prosím. Tout le monde a pu voter. Le vote est... Všichni hlasovali, končím hlasování. 36 pro, nikdo proti dva se zdrželi hlasování. Takže já vám děkuji. A nyní přistoupíme k hlasování o bodu 8. Jedná se o návrh zprávy paní Jaslověcké o paktu o sociálních investicích jako reakce na krizi. Paragraf 1, kompromis. Odstavec 1, návrh kompromisní I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Euh, eh, na mém hlasovacím seznamu je chyba, to je asi u vás také, protože v jednom bodě je zmíněno, že návrh vypadává, pokud se kompromis, pokud vypadne, eh, pokud je odhlasován návrh E, ale ve skutečnosti se to týká návrhu I. To znamená, že návrhy 46 a 47 vypadávají. Poté máme na, můžeme hlasovat o návrhu 48 ve dvou částech. První část bez částí eh, podnárodní, kdo je pro, proti, schváleno, kdo je kdo, proti, držel se také schváleno. A návrh 2, 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. 50 kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51 ano, budeme ve, ověři, ověříme padesátku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 10 proti. Co se změnilo? Schváleno. 51 pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis je k třetímu odstavci pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis O, pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 ehm, s ústním pozměňovacím návrhem vypuštění výrazu ký pro, proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 4, kompromis K, pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní se dostáváme eh, k návrhu 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ehm, a nyní kompromis Budeme ověřovat 67. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. 17 pro, 21 proti. E, nikdo se nezdržel. Zamítnuto. OSS 5, e, kompromis L. Kdo je pro, proti, zdržel se? E, schváleno. 70, kdo je 72, kde pro, proti, zdržel se. Kde pro? 72. Ano, máte pravdu. Po bodě. A budeme hlasovat o e, M, e, kde pro, proti, zdržel se schváleno. A teď po e, ještě 72, kdo je pro, proti, Zdržel se? zamítnu to Pokud to chcete ověřit, můžeme, ale zamítá se. Pak odstavec 5, bod B, kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po bodě B, návrh 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Bodu C, návrh 81 pana Bulanda. Vypadává. Máme tady abecední pořádek návrh O a návrh 85 pana Bulonda pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Prosím, prosím, snažíme se tedy vám vyhovět, můžeme eh, ověřit, 85 hlasujeme. Nefunguje? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 32 pro, 2 proti. Děkuji. Návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 87 kompatibilní, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. Eh, Budu E, kompromis P, kde pro, proti, zdržel se schváleno. K návrhu F hlasují 97, eh, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 98 paní Eseja. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pak po odstavci, k odstavci 5 návrh 99 vypadává a teď k šestému odstavci kompromis R. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Eh, odstavci 7, kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? A jazykový pozměňovací návrh, eh, o tom nemusíme hlasovat, nicméně po odstavci 7 k odstavci 106, eh, návrh 116 Milá Cabrnocha, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavci 8, kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 9, kompromis U. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A pak návrh 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. ke trojc, třetímu oddílu kdo, 137 pro, proti, držel se zamítnuto. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Odstavec 12, návrh 104, 141, 130. Kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že schváleno. Ověříme 141 Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 ehm, pro, 14 proti, schváleno. A nyní se dostáváme k návrhu 140. Paní Esaja? Pro, proti, zamítnuto. 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno? 143. Můžeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis X. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A hlasujeme. Odstavci 13, 148, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ke 14. odstavci 149. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Hla- zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím 23 pro, 13 proti, jeden se zdržel, schváleno. Osovec 15, návrh 152, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh na. Budeme hlasovat o 154. Paní Papadopulu. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A pak po čtyřce návrh jedna. Paní Harkina Manner, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ehm, návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Úvodní ustanovení. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Úvodní ustanovení 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ehm, kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ehm, návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení C. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ehm, kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ustanovení E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A pak ještě návrh 32 pana Filipa Bulanda eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Ehm, faktická oprava. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh 32 v modifikovaném znění schválen. Úvodní ustanovení G, kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ehm, H. Ehm, od pěti skupin, kde pro, proti, zdržel se schváleno. I 39. Kdo je pro? Proti, zdržel se Schváleno. Návrh 40, kompatibilní, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Budeme ověřovat. 40. Ehm, zahajují hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti, 4 se zdrželi. Schváleno. Děkuji za opravu. A pak na 41, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Eh, ověříme. 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 42. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme si 42. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 18 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. A ověříme eh, celý text elektronicky, budeme hlasovat, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 37 hlasů, 35 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme zpravodajce paní Jazovlěcké. A nyní se dostáváme k bodu 10 na pořadu jednání. Což je zpráva paní Kostelo, zpráva EU za rok 2011 o koherentnosti rozvojové politiky. Takže k odstavci, pardon, pane Bulane, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl stáhnout svůj pozměňovací návrh 1. Takže k pozměňovacímu návrhu 1 už nebude žádné oddělené hlasování a nic. Dobrá, takže návrh 2. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Návrh 3. Pro. Proti zdržel se schváleno. Návrh 4. Kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. Návrh 5. Pro. Proti zdržel se schváleno. A máme návrh 6 pana Bulanda a o něm budeme hlasovat v pěti částech, čili nyní hlasujeme o celém textu bez slov binding, obligation and, calls on the commission až po these obligations. Čili to je taková ta měkká část pozměňovacího návrhu 6. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kdo tam chce mít binding pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Žádné binding. Kdo tam chce mít obligations and a něco dalšího, kde je pro, proti, zdržel se. To prošlo, to je přijato. A kdo chce doplnit of encouraging employers až po designation such as a social label, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. A kdo je pro zbytek textu? Proti, zdržel zdrželi se, budeme to muset zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o této páté části elektronicky. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Končím hlasování. 17 pro, 16 proti, takže pátá část byla přijata, čili vypadlo pouze slovo binding. A nyní je žádost o oddělené hlasování k odstavci 6. Kdo je pro odstavec 6 v původním znění? Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čili návrh to byl odstavec 6 původního textu, není přijat. Návrh 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 9. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Ano, pozměňovací návrh jedna byl stažen. Alors, tout monde a pu voter. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 30 pro, 4 proti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme zpravodajce. To byla myslím, první zpráva této naší zpravodajky v tomto výboru. A dostáváme se k bodu 13 na pořadu jednání, což je přijetí eh, dopisu adresovaného rozpočtovému výboru. Týká se o druhý případ eh, využití fondu pro přizpůsobení se globalizaci eh, na, pro loděnice v Dánsku. Kdo je pro? asi to budeme raději hlasovat elektronicky, bude to snažší. Takže prosím, hlasujeme o tomto návrhu elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 32 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, dopis byl přijat a bude o něm hlasovat rozpočtový výbor 12. července. A nyní se dostáváme k druhému případu využití fondu pro přizpůsobení se globalizaci, tedy uvolnění prostředků z tohoto fondu. Jedná se o případ, který předložilo Španělsko eh, v Aragonii v oblasti stavebnictví. Eh, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Totež tento dopis byl přijat. A konečně pamatujete si, že jsme hlasovali o pozměňovacích návrzích ke zprávě paní Steinrück, ale Neodhlasovali jsme návrh legislativního usnesení a nyní tedy se k tomu dostáváme dnes. Takže hlasujeme elektronicky o zprávě nebo o usnesení, legislativním usnesení souvisejícím se zprávou paní Steinruck. Eh, hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Takže legislativní usnesení bylo přijato 30 hlasy pro a, jedním hlas, a jeden hlas byl proti. Nikdo se nezdržel. Znovu tedy blahopřejeme paní Steinruck. I, no. A nyní Zpráva pana Hendla, všichni souhlasíte s tím, že ho přijmeme. A ptám se Gue, kde je paní Cuber, která by měla zastoupit pana Hendla. Protože jinak bych musela odročit toto jednání, což není příjemné pro nikoho ani pro poslance, ani pro tlumočníky, ani pro úředníky, kteří nám pomáhají. Kde je politický úředník GUE? Tak paní Cuber je prý na cestě, čili navrhuji, abychom na ně chvilinku počkali. Euh, máme chviličku pauzu než paní zuber dorazí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 Vážení kolegové, takže prosím, abyste se vrátili na svá místa. Posaďte se. Abychom mohli pokračovat v práci. A projednat bod 20 na pořadu jednání tak jak jsme si to na začátku domluvili. A ten se týká projednání návrhu stanoviska pana Tomase Hendla pro výbor IMCO ohledně návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o uzavírání koncesních smluv. Paní Cuber zaskočí za pana Hendla, který je nemocný. Takže prosím, paní Cuber, máte slovo. Obrigada, senhor presidente. Uh, por motivos. Uh... Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vzhledem ke zdravotním problémům bohužel nemohl pan Handel dnes dorazit a proto vám představím já návrh stanoviska kolegy Handla a je mi velkým potěšením, že se mohu zhostit tohoto úkolu. Kolega navrhuje, aby návrh byl zamítnut. Ve svém návrhu stanoviska uvádí důvody pro svůj názor a já vám ve stručnosti nastíním, o jaké důvody se jedná. V prvé řadě, a to je nepochybně pro zpravodaje nejdůležitější, že Veřejná zpráva by na základě tohoto návrhu ke koncesním smlouvám se dostala do situace, kde by byla nucena privatizovat funkce státu. A z hlediska toho, že návrh směrnice uvádí kritéria uzavírání smluv kdy jedním z těchto kritérií je skutečnost, že to musí být nejvýhodnější nabídka, která je v rámci výběrového řízení a přijata. A to znamená, že musíme také zvážit finanční potíže veřejných orgánů a proto jsou už tak jako tak nuceny vybírat právě tyto poskytovatele služeb, kteří nabízejí nejlepší cenu. A potom ti, kteří rozhodují za veřejnou zprávu a věnují se problematice veřejných zakázek, tak ti se rozhodnou pro určitého poskytovatele služeb ze soukromé sféry, který nabídne tu nejvíce konkurenceschopnou nabídku, třeba v oblasti sociálních služeb. A zpravodaj nastínil jak by se toto všechno mohlo uplatnit při restrukturalizaci veřejných financí. Tím, že by se nakonec navýšilo, navýšily prostředky, které uh, přicházejí do státní kasy. Nenutně se toto rovná nejlevnějším nabídkám. Potom je zde otázka právní jistoty, kdy definice koncesních smluv je ve směrnici jiná, liší se od rozsudků Evropského dvora, pak jsou zde různá jiná kritéria, která se v rozsudcích a judikatoře uvádějí jinak, pokud jde o výši rizika, například pokud poskytovatel služeb se dostane do úpadku, tak záruku přijímá stát a v tu chvíli riziko je v plném rozsahu přeneseno na bedra státu, pokud jde o koncesní smlouvy a jejich vypořádání v okamžiku úpadku. Musíme se zamyslet nad tím, jak zaručit transparentnost a my se domníváme, že tato transparentnost zde zajištěna není. To je naším úkolem v tomto výboru. A musíme se také zamyslet nad tím, do jaké míry by bylo možné a mohlo by přicházet v úvahu, že by se omezila práva pracovníků. Bude to vést k sociálnímu dumpingu, bude to vést k snižování neuměrnému mest, bude to vést k poškozování práv zaměstnanců. Nám se to jeví tak, že by tento systém vytvářel tlak na snižování stavů a na snižování mest, což by ve finále vedlo k situaci, kde by se snižovaly ceny i náklady a v samém důsledku by to tak jako tak vedlo k poškozování práv pracovníků, kde by potíže najednou měli i subdodavatelé a Zaměstnanci veřejné zprávy by rovněž také měli potíže, pakliže by mělo docházet k tomu, že by práce jednotlivých útvarů byla přenášena jiná. Pokud by soukromí poskytovatelé služeb poskytovali služby veřejného zájmu, tak eh, nám se to jeví tak, že tohle je zrovna oblast, která by se neměla podřazovat pod fungování trhu, pod um, soukromoprávní tržní sféru. A takhle to zatím vypadá v návrhu stanoviska a proto navrhujeme zamítnutí. Děkuji. Děkuji, pan Becker. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zde za Lisio Sanduri a dovolte mi přečíst stanovisko mé kolegyně. A je to anglicky. Návrhy mají nastínit eh, společný právní rámec pro udělování smluv. Určité koncesní smlouvy by mohly mít takový dopad na trh, že je zde jasná potřeba zakotvit společná pravidla, která by zaručovala ve všech 27 členských státech jednotný postup a jednotný systém. Druhá věc rozdíl mezi koncesní smlouvou a smlouvou o službách. Většina práce v rámci koncesních služeb se v podstatě dá podřadit pod eh, oblast služeb a potom by mohlo být složité stanovit, která smlouva je vlastně která typově. Za třetí, vyjasnit definici doby trvání grantu nebo udělení eh, koncese, udělení a platnosti koncese, kdy vlastně v tuto chvíli se platnost opírá o délku trvání eh, výkonu, nikoli však činnosti. Za čtvrté bychom měli dodržovat subsidiaritu, místní orgány by měly mít nadále možnost si vybrat, zda chtějí určité služby realizovat sami nebo zda chtějí udělat koncesi někomu dalšímu. Pokud se rozhodnou, že využijí služeb někoho dalšího, tak by měli mít zase volné ruce v tom, které právní instrumenty použijí. Mohou použít licenci, mohou udělit uh, koncesi nebo smlouvu. Za páté, zjednodušení. Měli bychom podpořit možnosti samostatného udělování eh, a samostatného vyhodnocování, což by mělo pozitivní hospodářský dopad na fungování jak těch poskytovatelů, tak i orgánů veřejné zprávy. Děkuji. Děkuji, paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé mi dovolte se omluvit za to, že jsem mohla dorazit až později. Já jsem se na poslední chvíli do, dozvěděla, že tento bod byl přesunut na dopoledne, přitom dopoledne jsem měla být na výboru e, pro ženy a na výboru pro životní prostředí a tam skončilo hlasování teprve teďka, takže proto to spoždění. Pokud jde o téma samotné, tak já jsem stínovou zpravodajkou za e, skupinu e, socialistů demokratů. Já si myslím, že je potřeba podnítit transparentnost a také u koncesí rozšířit právní úpravu. Já si myslím, že je to velká část hospodářské činnosti Evropské unie a proto by právní úprava měla být rozhodně robustnější. Členské státy používají různé právní pojmy pro uzavírání smluv a udělování licencí a koncesí a opravdu může docházet k tomu, že transparentnost nebude dostatečná pak bude čím dál tím složitější vyhodnocovat systém udělování koncesí a vyhodnocovat eh, fungování sektorů. Do této činnosti vstupuje řada sektorů a máme zde 114 miliard euro. To je objem smluv od roku 2006 až do roku 2009. Takže o takovéto objemy se jedná a my máme proto za to, že občané by měli mít k dispozici kvalitní služby za nízké ceny a měli bychom zároveň se zasadit o to, aby nedocházelo k porušování rovnovážných sil na vnitřním trhu a proto je tak důležité vytvořit evropský rámec, který by zajistil zbližování postupů, jednotnost, eh, rovné podmínky a odpovídající úroveň soutěže. Zároveň bychom se měli zasadit o to, aby tato směrnice zakotvila sociální ochranu na vysoké úrovni, která by byla ku prospěchu všech, kteří se na procesu podílí. Měli bychom zajistit, aby se naprosto eliminovala možnost sociálního dumpingu v rámci jednotlivých oblastí. Také bychom měli zajistit, aby so standardy sociální ochrany nebyly nikterak poškozeny. Pak bychom měli pamatovat na hospodářská kritéria a správní kritéria. Tato jsou důležitá, nicméně je třeba zvážit i další kritéria, jako je životní prostředí, jako je udržitelnost, jako je transparentnost. Ve chvíli, kdy se uzavírá smlouva o službách a vybírá se příslušný dodavatel, všechna tato kritéria je potřeba vzít v potaz. Všechny body musíme mít na paměti, tak abychom uzavírali smlouvy jednotným způsobem. Děkuji. Hlásí se někdo dalšího? No. Není tomu tak. Chce vystoupit komise? Není tomu tak. Takže souhlasí se vším, co tady zaznělo v této rozpravě. Dobrá. Takže pokud nikdo další nežádá o slovo, tak já vrátím slovo paní Cuber. Obrigada. Děkuji. Já jsem k tomu chtěla jenom doplnit to, že bych chtěla poděkovat za všechna vystoupení. Všechno jsem si poznamenala a předám kolegovi Handlovi. Děkuji. V tuto chvíli končíme. Dobrá, takže hm, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 17. července v poledne a 18. září je tedy projednáme a e, kompromisní návrhy by mohly být projednány 8. října, odhlasovány 9. října s tím, že mezi e, kompromisními návrhy a hlasováním může být trošku času volného, protože IMKO bude hlasovat až 12. nebo 13. prosinci čili budeme mít náskok. A bohužel musím znovu přerušit naše jednání na 15 minut. Allô

Vážení kolegové, tak já navrhuji, abychom pokračovali v práci a jak, tak, jak jsme se dohodli, pan Filip Debuk nepotřebuje představit, je to generální ředitel organizace Business Europe už řadu, řadu let a chtěl tady před námi vystoupit, aby nás informoval o postoji podnikatelů k balíčku zaměstnanosti. O němž jsme opakovaně jednali tady ve výboru a přispěli jsme k vypracování usnesení eh, v plenárce před jarní radou. Sice jarní rada se nezabývala do hloubky tímto balíčkem, vzhledem k aktuálním prioritám, nicméně je to významný balíček, který bude strukturovat dialog v následujících měsících a proto je pro nás důležité, abychom znali váš postoj, eh, vás jako významné organizace v rámci eh, našeho partnerství. Takže pane Debük, máte slovo, abyste nás seznámil s vaším postojem. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že mám příležitost promluvit před vaším výborem. Jak říkáte, já jsem si přál před vámi vystoupit. Vy jste už jednali o balíčku zaměstnanosti, vyslechli jste ostatní sociální partnery a tak jsem považoval za účelné seznámit vás také s postoji Business Europe, které, jak víte, organi- jak si združuje všechny organiz- podnikatelské organizace členských států Evropské unie. Um, Říkala jste, že není nutné mě eh, představit vzhledem k těm letům, které eh, jsem strávil ve funkci, ale bude to už jenom pár měsíců, protože bylo domluveno, že koncem tohoto roku skončím v Business Europe pro velice dlouhé a poutavé kariéře v této organizaci, takže já bych chtěl využít této příležitosti, abych také poděkoval vašemu výboru za všechny kontakty, které jsem s vámi měl, s vámi osobně i s řadou vašich členů. A nyní přesto přejdu do angličtiny. Thank, uh... V prvé řadě vám chci poděkovat vám všem i vašemu výboru za možnost zde vystoupit před, pos, před eh, posledním summitem se objevila snaha o vytvoření eh, nějakého, eh, nějakého řešení pro euro, pro růstovou strategii. A my jsme vlastně předtím vytvořili tento materiál, který je k dispozici a pokud vás to zajímá, tak se jej můžete vyzvednout. Jmenuje se to Growing Out of Crisis, překonání krize a pět kroků na obnovení důvěry. My jsme to dali černé na bílé, abychom uh, uvedli, co jsme si již předtím mysleli, že růstová strategie a hospodářský růst, který potřebujeme na úrovni Evropské unie a na úrovni členských států, je, spočívá právě v tom, abychom naplňovali cíle Evropa 2020 to s tím souvisí. Chceme zároveň dodržovat udržitelný sociální model, který máme v některých členských státech, abychom se dostali na 2,5% růst v Evropě průměrně ročně. A do roku 2020 by se nám tak mohlo podařit dostat se na plnou zaměstnanost. Samozřejmě růst je jedna věc a my bychom se mohli dále bavit o tom, jaké číslo by se zde mělo objevit, ale krom toho bychom se měli také zamyslet nad tím, jaké jsou další podmínky a další předpoklady, které by nás mohly dovést k tomuto cíli. Pokud jde o balíček zaměstnanosti, tak není třeba říkat, že probíhala velmi otevřená diskuze nejprve s komisařem Andorem, který má na starosti zaměstnanost a sociální věci, a že také probíhala diskuze s našimi kolegy z oblasti sociálních partnerů. Diskuze byly velmi eh, živé, velmi intenzivní. V prvé řadě se zamysleme nad tím, co můžeme udělat, abychom podnítili vytváření pracovní příležitosti. Musíme podněcovat tento růst paralelně s podporou soukromého sektoru, protože soukromý sektor napomůže vytváření eh, bohatství a napomůže vytváření a zlepšování naší finanční situace a fiskální situace jednotlivých členských států. A my se musíme zamyslet nad náklady pracovní síly. To je klíčové. A to je rozhodně cesta. To se již v mnoha zemích děje. A když hovořím o ceně práce, tak tím nemyslím nutně jenom mzdy jako takové, protože mzdy lze snížit, nebo cenu mest se zde snížit tím, že se sníží eh, příspěvky zaměstnavatelů. Tedy lze to celé podnitit i zlepšování konkurenceschopnosti. Pokud jde o vytváření pracovních příležitostí, tak komise předkládá návrh tří oblastí pro rozvoj. Každá je jiná a každá se opírá o jiné předpoklady. Jednak je zde oblast zdravotnictví a sociální sféra, pak je zde zelená ekonomika, ať už to mysl, mm, e, znamená cokoliv, a za třetí je zde oblast IKT, informačních a komunikačních technologií. Začněme u informačních a komunikačních technologií. To je velmi širokosáhlý sektor, který zahrnuje celou řadu různých činností a je to takový průřezový sektor, který se dostává do různých sfér. Patří tam soukromá sféra, patří tam veřejná sféra a spousta oblastí v obou těchto sférách se opírá právě o IKT a o digitální agendu. I digitální agenda je velmi zásadní, protože to je taková nová cesta pro nový rozvoj. Všechno je propojeno, všechno uh, souvi- spolu souvisí. Navíc je všechno na internetu, takže si musíme uvědomit, že třeba ve srovnání se Spojenými státy my opravdu zaostáváme. Tam je ta, ten, ta propast skutečně zásadní. Když se podíváte na jednotlivé aktéry z digitální společnosti, tak zjistíte, že většina z nich, pokud patří mezi ty opravdu klíčové, tak je na druhé straně Atlantiku. IKT je tedy, něc, je tedy oblast, kterou by měly podnítit soukromé investice. Zde není až taková potřeba veřejných prostředků. Zde se hrají eh, svoji roli trh a tržní síly. Takže se zde jasně a správně uvádí, že činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií lze podněcovat jinak. Zelená ekonomika to je něco jiného. Ano, my musíme osvobodit naši ekonomiku od uhlíku a my se o to maximálně zasazujeme. A vidíme to v širokém kontextu globalizace a posilování konkurenceschopnosti, protože problematika změny klimatu je mm, už z podstaty věci globální záležitostí, ale my se domníváme, že na evropské úrovni to můžeme eh, postrčit dále. Máme systém obchodování s povolenkami, máme cíle na rok 2020 a budeme se muset zasazovat o naplnění těchto cílů a z hlediska podniků se to jeví tak, že příslušné cíle budou do roku 2020 skutečně naplněny. Je to naléhavé a my už jsme komisi jednou řekli, několikrát řekli, že se musíme zamýšlet i nad horizontem po roce 2020. Jak bude vypadat politika po roce 2020? Jelikož pro odvětví, která jsou náročná na eh, zdroje energie, ta to vidí tak, že investují na 30-40 let dopředu, takže rok 2020 je z jejich pohledu skoro za dveřmi. A pokud jde o zdravotnictví a sociální péči, tak zde bude nutné vést zásadní debatu ohledně toho, kdo se postará o tuto sféru. Je to pouze záležitost veřejné služby, nebo zde se zamyslet nad tím, jak by vypadala partnerství veřejného a soukromého sektoru. Můžeme to řešit tímto způsobem, protože někde probíhá technologický rozvoj, tam by šlo jak si vtáhnout soukromou sféru, nebo jinde, vzhledem k demokratickým změnám, by bylo možné se zamyslet nad trošku jiným uspořádáním a je to oblast, kterou by šlo uh, řešit eh, jiným způsobem, možná lepším. A já se chtěl soustředit právě na tyto eh, sektory, které navazují na to, co říkala komise. Jsou další sektory, ke kterým se nebudu vyjadřovat v tuto chvíli, ale chtěl jsem ještě vyjádřit jedno stanovisko. Pokud se zeptáme našich členů, jaké jsou hlavní výzvy, s kterými se podniky potýkají. Můžeme hovořit o finanční krizi, můžeme hovořit o konkurenci Číny, můžeme hovořit o dalších potížích, ale když se podíváme na ten opravdu dlouhodobý horizont a zamyslíme se nad tím, tak je to vlastně dostupnost či nedostupnost kvalifikované pracovní síly. To je zásadní výzva, s níž se podniky potýkají a my se musíme zamyslet nad celým řetězcem pracovních příležitostí, kde dochází k těm nesrovnalostem, kde vzniká ta propast mezi tím, co potřebuje trh práce a co se nabízí. Musíme řešit eh, oblast vzdělávání, odborného vzdělávání, učňovského vzdělávání, protože víme, že jsou to ty země, které už tuto pochopili a účinným způsobem uh, řeší problematiku návaznosti vzdělávání a trhu práce, takže tam nakonec opravdu klesla nezaměstnanost. To je to, co trápí průmysl. K reformám trhu práce. Zde zaříci, ano, reformy potřebujeme. A už jsme mnohokrát s odbory jako například v roce 2007 nebo i před krizí, eh, konstatovali, že je třeba zkoumat, jakým způsobem bude trh práce fungovat dál, nejenom na úrovni Evropské unie, ale jak můžeme uspůsobit systémy, které fungují v jednotlivých členských státech, co se týče trhu práce. A vytvořili jsme určité závěry, a formulovali jsme určitá doporučení. Existují různé názory, v některých názorech se rozcházíme. Jedna věc je však společná a to je takzvaná flexicurity. Jak můžeme dále rozpracovat myšlenku flexikurity? Jak to dále v jednotlivých členských státech um, posílit? abychom se vyvarovali jakýchkoliv nedorozumění. Tak když řeknete flexikurity, tak eh, z hlediska odboru to často je tak, že a vy určitě budete klást důraz hlavně na flexibilitu, ale ono to tak není, nám jde o obojí, o flexibilitu, ale i o tu jistotu pro pracovníky, pro zaměstnance. A na jedné straně je tahle jistota něco, co spočívá hlavně v jejich um, jistotě toho, co dostanou. Ale my se musíme zamyslet i nad něčím, co zvažují vlády jednotlivých členských států, a to je takzvaná zaměstnatelnost. Uh, to je součást celé jistoty. Není to jenom o tom, co vyděláte a získáte, ale i jak jste zaměstnatelní. A my chceme podnítit, nastartovat trh práce, aby bylo možné pro člověka, který o práci přijde, eh, práci znovu získat. Ekonomika se vyvíjí. Je to živý organismus, který se neustále rozvíjí a proto jsou zde různé dynamické síly, s nimiž se musíme vypořádat a tedy je třeba na jedné straně vidět tu flexibilitu a na druhé straně jistotu. Také bychom chtěli ten pojem obrátit. Nám jde i pro jistotu pro eh, podniky a jejich pracovníky. Ve znalostní ekonomice a tak to bylo i před 20 lety, možná už to tak ani není, ale každopádně platí, že lidé se nevyměňují přes noc, jsou to pracovníci, kde ta jistota dostupnosti pracovní síly je velmi důležitá. Platí to hlavně ve službách. A pracovníci chtějí tuhle jistotu, podniky chtějí tuto jistotu, ale zároveň pracovníci chtějí flexibilitu. Národní reformy jsou zásadní záležitost, to se vyhodnocuje, zvláště teď v dobách hospodářské krize. Chceme zlepšit fiskální situaci zemí a proto tohle je naprosto nezbytný předpoklad. Už se udělalo mnohé v minulosti v nedávné minulosti, například v Německu, v Itálii, ve Španělsku. Tohle by měl být ten motor, tahebná síla, která by vedla k modernizaci ekonomiky a k modernizaci trhu práce vyváženým způsobem. Zazněly návrhy týkající se pracovních smluv. A debata probíhala na to téma, jaké pracovní smlouvy bychom měli prosazovat. A podle Eurofondu eh, té na dublinské nadace platí, že skoro 85 pracovních smluv na úrovni Evropské unie jsou klasické smlouvy na dobu neurčitou. Smlouvy eh, na dobu neurčitou, to je E, tedy zásadní východisko pro nás, ovšem zároveň se můžeme zamyslet nad jinými možnostmi, nad jinými typy smluv. Máme jiné typy pracovních smluv, třeba na dobu určitou, agenturní práce a tak dále. Tohle všechno je třeba vzít v potaz. Tohle všechno je ta flexibilita. Zároveň však je flexibilita možnost vtáhnout na trh práce další lidi. My nechceme neustále eh, poškozovat některé typy smluv tím, že budeme neustále opakovat, že jsou to smlouvy nejisté, protože nejhorší tak jako tak je nezaměstnanost. A cokoliv lze udělat pro to, aby pracovní příležitosti byly, je vítáno. Nebudeme tedy stigmatizovat jiné typy smluv než smlouvy na dobu neurčitou. Z hlediska budoucnosti je důležité také to, čemu zde říkáme propast mezi eh, kvalifikací a potřebami. Je to zhruba 11 100, zhruba 100 tisíc pr pracovních míst v některých oblastech které jsou neobsazeny. Nenutně jsou to vždycky ty nejvyšší posty, jsou to neobsazené pozice napříč trhu práce. A to se musí řešit, souvisí to i s mobilitou v Evropské unii, že zůstávají některé e, posty prázdné. Souvisí to také s vzděláváním. A my jsme v rámci Business Europe nedávno odvedli hodně práce na té střídavé výuce a na problematice učňovského vzdělávání a odborného vzdělávání, kdy jsme konstatovali, že tento systém by se měl dále rozvíjet a měl by se zavést i v jiných zemích tam, kde zatím zaveden není, jelikož ty země, které tu střídavou výuku už uplatňují, což je třeba Německo, Rakousko nebo Nizozemsko, jsou to také země mimo Evropskou unii, jako je Švýcarsko. Tyto země střídavou výuku mají a mají kvalifikovanější pracovníky a navíc mají nižší nezaměstnanost u mladých. My chceme řešit nezaměstnanost mladých a chceme tento fenomén zcela vymítit, protože na, v Evropské unii máme 25 mladých, kteří jsou nezaměstnaní a je to veliká oběť. V těch zemích, kde existuje dobrý systém střídavé výuky učňovského a odborného vzdělávání, tak tento údaj je mnohem nižší. Průměr nezaměstnaných mladých je u záleží vždycky na tom, v které zemi to je, ale je to zhruba 16 až 25 nebo 18 až 25 a myslím, že v Německu mají 4% eh, nezaměstnanost, zatímco ve Španělsku je nezaměstnanost této věkové kategorie 25%. Takže to jsou klíčové pojmy, které je třeba mít na paměti. Pokud jde o eh, tu sociální EU eh, e politiku, tak ano, jednotlivé vlády členských států chceme vtáhnout do eh, těchto snah, pokud jde o to, eh, o co nám v rámci této politiky jde tak my jsme se s Erdrukem a dalšími partnery na straně zaměstnavatelů dohodli, že bychom v následujících měsících měli okamžitě po skončení dovolených v podstatě za, zamyslet nad těmito otázkami a vést intenzivní debatu a pokud to bude možné, měli bychom vypracovat společné návrhy. My v tuto chvíli už máme něco jako je tripartitní sociální summit, který probíhá dvakrát ročně. Je to před jarním summitem a před říjnovým summitem se pořádá tento eh, summit tripartity. Zároveň máme uh, makroekonomický dialog, který probíhá dvakrát ročně, minimálně dvakrát ročně a zde se diskutuje hospodářská politika v souvislosti se sociálními dopady. Diskutuje se zde, jak by mohla být tato oblast eh, zlepšena. Takže toto je něco, co vidíme velmi slibně. A podle našeho názoru je třeba eh, v zájmu posílení EU řízení eh, probrat jednotlivé stavební kameny poslední závěrů Evropské rady. To je velký, to je zásadní základ pro další práci, to je základní východisko a měli bychom to dále rozpracovat. Pokud jde o usnesení Evropského parlamentu eh, z tohoto výboru, tak já jsem říkal, že vítáme to snížení daňové zátěže u mest z hlediska rozpočtového, z hlediska fiskálního. Vítáme uznání parlamentu, co se týče potřeby vytváření nových pracovních příležitostí u podniků. Pokud jde o národní plány pracovních příležitostí, tak zde vidíme, že naše stanovisko se opět opírá o vaše stanovisko, že Evropský parlament mm, lituje toho, že národní státy nepředložily své národní plány e, podpory pracovních příležitostí v rámci celého obecného plánu na rok 2012. A vzhledem k tomu, že ta situace má být eh, opravdu dobře a podrobně a důkladně popsána na národní úrovni. To platí, protože jedině tak budou podniky najímat víc, jelikož budou znát ten rámec, budou znát ten kontext. A my se domníváme, že tyto plány mají být zpracovány i proto, aby členské státy měly naprosto jasno v tom, jak situace vypadá jelikož tyto národní plány my nejsme schopni upravovat na evropské úrovni, tohle opravdu je třeba řešit na národní úrovni. Vítáme vaše názory na problematiku podnikání a to nejenom u mladých, ale i u zralejších pracovníků, protože někdy dochází k tomu, že člověk založí svůj podnik až později v průběhu rozjeté kariéry. Eh, co se týče eh, vzdělávání, zde bychom měli tuto oblast více podpořit a možná i finančně. Závěrem tedy konstatuji, že jsme připraveni s vámi vést další intenzivní debatu. Děkuji. Děkuji, takže nejprve otázku položí pan Kristensen a potom paní Cornelissen. Thank you very much. Děkuji, eh, pane předsedo, za prezentaci. Eh, balíčku zaměstnanosti a děkuji za představení stanovisek organizace Business Europe. Já souhlasím téměř se vším, co jste říkal na téma růstové strategie a na téma balíčku zaměstnanosti, tak abychom byli schopni naplnit mm, všechny cíle strategie 2020. Když se zamyslím nad eh, sociální ochranou, tak mám určité obavy. Evropa by měla vždycky odpovídající sociální ochranu na trhu práce, vždycky dostávala toto uznání a všechny členské státy měly určitou úroveň eh, sociálního modelu, sociální ochrany, něco, na co můžeme být opravdu pyšní. A já si myslím, že úsporná opatření tento zavedený systém sociálních modelů v jednotlivých členských státech ohrozil. Ohrozí. Když se zamyslíme nad stávající situací, tak vidíme, že růst zaměstnanosti je právě tam, kde jde o e, smlouvy na dobu určitou a jiné typy e, smluv, než jsou klasické pracovní smlouvy, kde jde o e, trvalý pracovní úvazek. Problémem je právě cena práce. O tom jste hovořil sám že to není vždycky nutně jenom cena mest, ale jsou to různé sociální odvody, které zaměstnavatel má na svých bedrech. A tak si říkám, že možná toto je v Evropě základní problém. To, že v jednotlivých členských státech jsou různé systémy, jak řešit sociální ochranu a vzdělávání. V některých zemích je daň, která se odvádí na sociální ochranu, na sociální zabezpečení. V jiných členských státech jsou to podniky samotné, které mají na svých bedrech tyto odvody a to vlastně vytváří problém, pokud chceme nabízet více možností vzdělávání pro mladé lidi, pro pracovní síly, pro pracovníky v podnicích, možná i vně podniku, kteří se teprve budou v budoucnu ocházet o různé pracovní příležitosti. Takže ve finále by to mohlo být opravdu komplikované. Pak si lze říci, že to bude podniky stát hodně. V jedné části Evropy to přinese určité náklady, v jiné části Evropy ty náklady pro podniky budou jiné. Můžete prosím trochu rozvést, jak se tahle eh, věc liší? Pak jste hovořil o flexikurity. Já souhlasím s tím, že třeba nalézt pravou rovnováhu mezi pružností a jistotou. A já si myslím, že ta, tu vyváženost jsme zatím nenašli. V mnoha zemích musí mít člověk dvě práce. Se uživil a aby uživil rodinu. Je to pracující chudina. A to bychom v Evropě mít neměli. Potřebujeme, aby člověk dostával takový plat, aby se uživil a aby uživil rodinu. Pak jste hovořil o té střídavé výuce a já souhlasím, že to je vynikající systém, kdy na jedné straně probíhá teoretická výuka ve školách a na druhé straně probíhá praktický výcvik přímo v podněcích. To je vynikající způsob, jak vzdělávat, jak vzdělávat hlavně mladé zamyslíme-li se nad těmi mladými, tak ti jsou ti nejohroženější v tuto chvíli. Pro ně je to nejtěžší najít práci na trhu práce. Tak otázka zní, zda jsou nějaké návrhy, co by šlo udělat, abychom na trh práce vtáhli víc lidí. Jaké jsou vaše na- názory? Cornelisen, Děkuji, paní Cornelisen, pak pan Děkuji vám. To bylo opravdu zajímavé co jste říkal. Něco mi zde však chybělo. Mám proto tři otázky. Jednak jste hovořil o tom, že ty nej, že to nejvíce rizikové a nejvíce nejisté je být nezaměstnaný. Ale já si myslím, že nejvíce rizikové je být zaměstnaný a patřit do chudiny je řada lidí, kteří pracují 80 hodin týdně a stále ještě nevydělají víc, než kolik má chodina. A proto si myslím, že by zde měla být ta příčinná souvislost mezi tím, že když pracujete hodně, tak se dostanete z úrovně chudoby takže otázka zní, jak bychom to mohli v Evropě řešit. A pak jste hovořil o propasti mezi eh, kvalifikací a volnými pracovními místy. Hovořil jste o tom, že jsou volná pracovní místa a vedle toho nezaměstnanost. To mě opravdu znepokojuje a znepokojuje mě i představa, že by to, se to mělo rozšiřovat. Potom mobilita a vzdělávání, to jsou zásadní záležitosti, ale chybělo mi ve vašem vystoupení nějaká zmínka, co zaměstnavatele pak boj proti stereotypům, boj proti diskriminaci, boj proti věkové diskriminaci, protože zaměstnavatelé nechtějí um, zaměstnávat ženy, postižené, um, migranty, Romy a tak dále. Tak mě zajímá, jakým způsobem se tohle dá řešit, kdy proč jsou nejzajímavějším eh, pracovníkem pro nábor muži mezi 25 a 45. Tak eh, jen by mě zajímaly vaše postřeji k těmto připomínkám. Poslední připomínka z mé strany. Hovořil jste o doporučeních na téma mest, jak by se to mělo promítnout do balíčku zaměstnanosti. V podstatě jde o to, že i německé mzdy musí růst, takže to, ten zájem na symetrii v rámci Evropy musí být nějak vyvážen, protože to není jenom hospodářská symetrie, která by nás měla zajímat. Děkuji. Pan Ory, pak paní Jezovecká. Én magam is nagy érdeklődéssel hallgattam S velkým zájmem jsem naslouchal schrnutí pana generálního ředitele. Zvláště proto, že strana Lidová je přesvědčena, že je nezbytné vytvářet větší počet pracovních míst, protože zaměstnanost v Evropě je, do, je příliš nízká a domnívám se, že tady by se měl ujmout odpovědnosti soukromý sektor v balíčku zaměstnanost se klade zásadní důraz na to, že bychom se měli zaměřit na nabídku. Ehm, zaměření se na nabídku znamená také participaci státu. A Můžete nám v této souvislosti říci více k tomu, jak vidíte tu hranici mezi soukromými investicemi a úlohou soukromých subjektů na straně jedné a úlohou státu na straně druhé, protože eh, tady by byla úloha státu skutečně vítána. Prozatím se nám totiž nepodařilo víc krize a k jejím důsledkům patří i to, že se eh, nacházíme pod velkým fiskálním tlakem, který brzdí naši ekonomiku, brzdí výsledky našich podniků a my musíme skutečně z tohoto bludného kruhu výjít. A proto je nezbytné, aby komise našla eh, eh, řešení, ale takové řešení, které se zatím nabízí, pro nás není dostatečně jasné. A ještě, abych doplnil jednu věc v té cílové oblasti, tak jak byla komisí naznačena, kde vidíte možnosti uplatnění soukromé sféry Ehm, ono nestačí vzít v úvahu sociální aspekty, musíme brát v úvahu také aspekty čistě ekonomické, abychom mohli vytvářet pracovní místa, musíme mít jesle, ehm, zařízení péče o děti, jesle školky a podobně. Ehm, a tady by mě zajímalo, jak vidíte možnosti soukromého sektoru v této souvislosti, ačkoliv se přímo e, vždycky neschodneme, protože na straně jedné se hovoří o snížení zátěže e, a zajímalo by mě, zda právě toto e, bude pak balíčku zaměstnanost dostatečně ošetřeno. A myslím si, že bychom si také měli uvědomit s větší mírou Eh, niancí v tomto přístupu, eh, že text, který se vztahuje k malým a středním podnikům, zmiňuje také několik iniciativ ze strany eh, parlamentu, které se snaží snížit administrativní zátěž, která brzdí práci malých a středních podniků. Já si myslím, že hlavním sdělením toho by mělo být to, že samozřejmě ehm, musíme čekat na růst, ale zároveň se aktivně účastnit hospodářské soutěže s dalšími částmi světa. Paní Jezověcka? Děkuji, paní předsedkyně. Moc mě těší, že jsme schopni se zde takto sejít a že můžeme hovořit o tomto zásadním tématu. Vy máte i zkušenost z debat na toto téma se zaměstnavateli. K dokumentům na téma reform komise doporučuje úpravu mest, což je něco, co se jeví jako zcela zřejmé, pokud jde o rozvoj vývozu a zlepšení spotřeby. To jsou základní předpoklady pro růst. Ale vy jste i říkal, že zaměstnavatele často tvrdí, že je třeba snižovat náklady práce. Jak tyhle dva protichudné předpoklady skloubit? Na jedné straně je, je to systém odměn, který má růst, ale na druhou stranu je to zlepšení situace zaměstnavatelů, kteří nutně chtějí, aby zde šli dolů. To je jedna věc, pak jste hovořil o pružnosti trhu práce, o té flexibilitě. Ano, flexikurity často znamená právě toto. Takto chápe řada zaměstnavatelů flexikuritu, že jsou to nestandardní pracovní smlouvy. Zvláště třeba jde o mladé lidi, kteří nedostanou nějakou kvalitní pracovní smlouvu, ale dostanou to, co je k dispozici. A otázka zní, jak to sladit s případným rodinným životem a s případnou eh, touhou založit rodinu. Takže jak bychom mohli podpořit zaměstnavatele v tom, aby nabízeli lepší smlouvy. Tak bychom za třetí měli hovořit o lepším vzdělávání. Jsem ráda, že to takto vidí i zaměstnavatelé, protože to je základní východisko pro zlepšování úrovně. Mně jde ale o systém hodnocení zaměstnavatelů, pokud jde o vzdělávání a odborný výcvik. Otázka zní, jestli ti školitelé samotní mohou, uh, mohou nabídnout to, co potřebuje trh práce. Protože školitelé samotní často nejsou dostatečně připraveni a nejsou schopni nabídnout svým eh, studentům to, co potom potřebuje a žádá trh práce. Když jsem zpracovávala materiály k reformě trhu práce, tak jsem se zabývala otázkou eh, té rezervy pracovní doby, té banky pracovní doby. A tak se táží, jestli tahle záležitost, tento pojem se dále nějak eh, uchytil a ujal. A pak otázka zní, že zde máme šest různých finančních instrumentů máme šest různých možností, jak čerpat prostředky a tak se ptám, jak to vidí zaměstnavatele. Děkuji. Děkuji. Já bych taky chtěla doplnit ještě svoje vlastní tři otázky. Hovořil jste o mládeži, o tom se samozřejmě všichni shodnou, ale potom jde o to, jak hodnotíte pokrok, který by jaksi komise měla navrhnout v rámci stáží třeba, protože to je jedna z otázek, ke které komise řekla, že předloží konkrétnější návrh a někteří se domnívají, že pokud chceme sladit mm, potřebu mladých a, nabídku stáží pro mládež, aby e, dokázali přejít z prostředí školy do prostředí práce a toto skloubit s nevyužíváním stáží k vytváření sociálního dumpingu na trhu práce, pak je potřeba tyto stáže důkladně regulovat a eventuálně na evropské úrovni definovat nějaké minimální podmínky pro členské státy. Protože, ono, vy jste to zmiňoval, že je potřeba přemýšlet, dělat a tak. Teď jde o to, jestli můžeme třeba nějak na evropské úrovni definovat nějaké minimální podmínky. To je ta moje konkrétní otázka. Druhá Otázka. Pamatujete si, že eh, prezident Centrální Evropské banky v jednu chvíli řekl, že evropský sociální model je zřejmě překonaný a musí se změnit. Jak jste vnímal toto prohlášení předsedy eh, centrální banky. Za prvé, jestli je vůbec jeho úkolem, aby takové věci prohlašoval, a za druhé, zda se nedomníváte naopak, že evropský sociální model je právě ten tím kapitálem Evropanů nejcennějším, když třeba vzpomeneme na studii Uffingera. Já si to jméno vzpomenu. Prostě toho britského ekonoma, který prokazuje, že společnosti, kde je rovnost a kvalitní sociální dialog, bývají efektivnější a spravedlivější, takže v, ve snaze o konkurenceschopnost je e, sociální dialog e, na výši e, výhodou a není vhodné od toho nyní upouštět v Evropě. A třetí moje série otázek. V zemi, kterou znám nejlépe. Slyšíme v poslední době eh, jak si stále eh, uctívání růstu. Já si myslím, že to je jinak, že probíhá hluboká transformace a problémy zaměstnanosti, které my máme tady řešit, prostě samotný růst nevyřeší. A to ze dvou důvodů. Za prvé, protože období, které krizi předcházelo, nevyprodukovalo potřebné pracovní příležitosti eh, pro evropskou ekonomiku. Já vím, že demografický vývoj klesá a tak dále, ale eh, ono to neplatí. Jestliže eh, je růst menší než 2 tak to neznamená automaticky, že je pak nedostatečný vznik pracovních příležitostí, protože nedochází paralelně k růstu pracovních příležitostí při ekonomickém růstu. A pokud toto nepochopíme a pokud toto nepřipustíme, tak nevyřešíme problém zaměstnanosti v západních ekonomikách. A druhá otázka je, že tady eh, to uctívání růstu vede k měnové situaci, která je naprosto kontraproduktivní je potřeba podporovat růst za všech okolností. Strašně tlačíme na centrální banku, aby udržela nízké úroky s tím, že to z, z usnadní investice soukromé i veřejné. Ale to není pravda. E, úroky nebyly nikdy tak nízké, ale nebyly ani nikdy tak nízké investice, ani soukromé, ani e, veřejnoprávní. A tyto nízké úroky slouží těm, kteří mají velkou kapacitu si půjčovat, že si půjčují levně a pak spekulují s těmito půjčkami spíš, než aby podporovali reálnou ekonomiku. Já vím, že podnikatele neradi slyší o reálné ekonomice, ale budiš. A k této třetí otázce tedy můžeme se shodnout na tom, že eh, podpora růstu, která se neopírá o schopnost orientovat, já neříkám obnovit kontrolu a výměnu kapitálu, ale prostě schopnosti podporovat strategie financování průmyslu neodpovídá potřebám ekonomiky. Především potřebám vzniku pracovních příležitostí. A vy jste to řekl. To je jasné, že vznik pracovních příležitostí je stěžejní otázka. Ovšem, ta nezbytná podmínka je návrat k růstu, ale mně se zdá, že takové prohlášení je past a já doufám, že se nám podaří vybudovat jiné strategie, které budou slibnější. Nezdálo se mi, že bych viděla další žádosti o slovo, není tomu tak, takže prosím, pokud byste chtěl odpovědět, máte na to 15 minut, takže to si myslím, že by mělo být dostatečné. Vaše otázky mi budou komplikovat eh, snahu odpovědět za 15 minut, ale to proto, abyste si dobře měl dobré vzpomínky na naše rozhovory, říká paní předsedkyně. Budu se snažit, eh, říká host. Členové výboru Možná nejprve odpovím paní předsedkyni na druhou otázku. Pro eh, a po, po zbytek svého vystoupení se budu věnovat hlavním svým argumentům. Ehm, nebudu se vyjadřovat konkrétně eh, k tomu, co zmínil předseda Evropské centrální banky. Eh, spíše vám řeknu, eh, že dialog, který probíhá s sociálními partnery, s radou a centrální bankou, je plný vyjádření, výměna názoru je plodná. A v reakci na váš komentář řekli jste, že Eh, Business Europe eh, eh, pomáhá hájit evropský sociální model, ale my jsme vytvořili v tomto smyslu podnik, model sociální Evropy, který zajišťuje jak růst, ale možnost podělit se o plody růstu na základě solidarity. To, to představuje evropský sociální model. A za druhé, samozřejmě, tento model se přenáší do těch 27 různých sociálních systémů jednotlivých členských států. Já jsem belgičan, ten belgický systém znám velmi dobře a e, dostáváme se k těm zásadním bodům, kdy všichni naši bezprostřední sousedé e, využívají vlastních systémů a my se musíme e, také inspirovat. Druhá záležitost, kterou chci zmínit, to je možná to, co předseda Draghi chtěl říci. Samozřejmě je nutné eh, do určité míry zrevidovat tento evropský sociální model, protože se vyvinuly konkrétní údaje. Fakta, eh, prodloužila se eh, délka dožití, potřeby rodin, potřeby společnosti se také změnily. A proto je důležité některé tyto prvky upravit, aktualizovat, tak aby systém, který máme a chceme udržet, byl skutečně udržitelný, trvale udržitelný a doufám, že se, já vím, že vy jste byl také předsedkyní eh, hospodářského výboru v minulém funkčním období parlamentu, hovořím tedy s odbornicí a věříme eh, v to, že růst je nezbytný. Nejde samozřejmě o jakýkoliv růst, protože ekonomika jako taková se rozvinula. Měli jste příležitost eh, zúčastnit se minulý pátek jednání Pascalem Lamy, který v té době zdůraznil nebezpečí, kterému Evropa čelí, tedy eh, absence růstu eh, v globalizovaném světě. To znamená, že Evropa hůře konkuruje zbytku světa. Dokáže to jedině, pokud dosáhne růstu. A když se ohledneme na předchozí roky před krizí, my jsme tvořili pracovní místa, příležitosti pro podnikání se také rozvíjely. Řekl bych eh, z definice, mm, se eh, dělo to, že podniky vytvářely pracovní místa, ať už přímo nebo nepřímo. A myslím si, že dnes, pokud Eh, nevím, zda s tím budete souhlasit, ale pokud eh, chceme zdravější veřejné finance, tak musíme navýšit výnosy. A samozřejmě to musíme udělat formou daní, ale nelze postupovat výhradně formou daní, protože to by nebylo trvale udržitelné. Nutné je vytvářet více pracovních míst a to zvláště v těch zemích, kde je vysoká nezaměstnanost a kde je také velký výskyt chudoby. Pokud jde o situaci Německa, můžeme Německo použít jako příklad, ale také proto, že je to největší ekonomika EU a do určité míry představuje takový důkaz těch jevů, které zažíváme. I přes krizi se tam daří zvyšovat zaměstnanost a snižovat nezaměstnanost. Je to tedy země, která patří k těm největším samozřejmě, ale přesto má také jeden z největších eh, růstů, znamená nejvyšší tempo růstu mezi dalšími evropskými zeměmi. A mohu také říci, že reálná ekonomika, o které hovořím, to mě rozhodně nešokuje, protože já jsem vždycky hájil eh, zájmy této reálné ekonomiky, skutečné ekonomiky a tady se hrává úlohu také finanční sektor, protože pokud nefunguje finanční sektor, tak nefunguje celá ekonomika. Ehm, uvědo, jsme proti spekulacím samozřejmě, jsme proti eh, všem, kteří eh, chtějí využívat finančního systému a proti těm excesům, které tam nastaly, to je samozřejmé. A k panu Kristofsnovi Eh, on, on, on the growth package. K růstovému balíčku a k tomu, co s tím souvisí a k té zásadní debatě, která probíhala s odbory a na politické úrovni, a dovedete se představit, kde všude, včetně této sněmovny, to je debata ohledně růstu a úsporných opatření. My potřebujeme uh, rovnováhu mezi těmito dvěma snahami. Potřebujeme snížit veřejný schodek. Já jako belgičan přesně vím, o čem mluvím. Co se dělo v 80. a 90. letech? Já vím, co je třeba učinit na snížení schodku. Na druhou stranu potřebujeme vytvořit podmínky pro růst a pro inteligentní růst. Některé státy říkají, že potřebují více benevolence, více prostoru. Uh, to jsou všechno dopady dané situace. A abychom to byli schopni vyvážet, a tím reaguje na několik vystoupení, která zazněla, abychom toto dokázali, potřebujeme vytvořit podmínky pro soukromé investice. A existují takové možnosti. Jsou určité sektory, které jsou více e, příhodné, jako je digitální sektor, sektor energetiky, kde možná se ukáže, že není žádná potřeba veřejných investic. Je zde vysoká potřeba investic, ale nenutně veřejných prostředků. A je potřeba upravit regulační rámec tak, aby to odpovídalo. Pakliže se dostaví předpoklad předvídatelnosti, tak lidí, kteří budou ochotni investovat, bude víc. A není to jenom o tom, abychom zvyšovali daně. Nejen tak se dají zlepšit podmínky pro rozvoj a růst. Pokud jde o flexikuritu, tak vy samozřejmě víte přesně, o čem eh, je řeč. Ano, je to rovnováha. A lze říci, že ji nebylo zatím dosaženo. A můžeme hovořit o tom, kde nám ta rovnováha chybí můžeme hovořit o tom, co všechno je třeba podniknout, aby se situace zlepšila. A jak říkám a opakuji, sociální ochranu potřebujeme zachovat, ale musíme zároveň nastartovat trh práce a potřebujeme reformovat systém důchodů. Také se musíme zamyslet nad typy pracovních smluv. Musíme některé z nich zachovat a jiné nikoli. Nedávno probíhala jedna akce ohledně dočasných eh, pracovních eh, úvazků agenturní práce. O tom se často hovoří o agenturní práci. Hovoří se o tom i proto, že byla zakotvená právní úprava, která tohle reguluje. Těch pracovních možností je v téhle oblasti ale hodně. Já se nepamatuji, přesně ta čísla, možná Maxim bude vědět víc. Každopádně víc než polovina těch, kteří začnou u agentury, získá ve finále smlouvu, klasickou smlouvu na dobu neurčitou. Takže je to trošku něco jako a, m, mm, přestupní stanice na trhu práce. A pak zde zazněla diskuze na téma chudoby a mzdy. Samozřejmě z hlediska zaměstnavatele platí, a já o tom mohu hovořit docela obecně, platí, že i byť máme určité výjimky, které nebudeme podporovat, ale z, obecně platí, že práce musí být solidně odměněna. Co znamená solidní odměna? Jsou země, které mají minimální mzdu a člověk by se řekl, že minimální mzda eh, bude ta solidní mzda, solidní odměna, solidní příjem, protože jsou dány podmínky, které to upravují. A ano, boj proti chudobě je jedním z cílů strategie 2020 a my se musíme neustále zamýšlet nad tím, jak to řešit, jak to uchopit. Nejlepší způsob, jak to uchopit, je nabídnout lidem možnost získat práci, co je abnormální a co jako principiálně zásadně odmítáme, je pracující chudoba. A já jsem zaznamenal i v průběhu své kariéry, různé situace u lidí, kteří měli třeba v rodině v páru jen jeden plat a živili děti. A tohle je problém společnosti jako takové a je to problém, s kterým musí počítat i zaměstnavatele. A k té propasti mezi potřebami trhu práce a kvalifikačními dovednostmi uchazečů od práci. Existují zde určitá jasná kritéria, která jsou nezbytná. A samozřejmě existuje zásadní potíž v tom, jak skloubit potřeby hospodářských aktérů a vzdělávací komunity. Komise přednedávnem předložila vynikající návrhy na jednou, na ohledně různých fór a platform, kde by bylo možné eh, přivést, přivést vzdělávací organizace k podnikům a to se myslím, že by se měl opakovat častěji. To je zásadní předpoklad k těm mzdám a k tomu, co se říkalo ohledně Německa a růstu 4%, tak v Německu je to něco, co je třeba vždycky mít na paměti a mělo by se to vždycky upravovat a děje se to v kolektivních smlouvách pokud eh, to nefunguje a pokud nedochází k odpovídajícímu růstu mest, tak to tam neproběhne a kolektivní smlouva nebude uzavřena. Vytváření více pracovních míst je eh, zřejmě nutné a chceme to to potvrdit, eh, tak jsme to zdůraznili ve svém stanovisku, tak toho chceme dosáhnout formou soukromých investic, eh, protože právě úroveň soukromých investic může podnítit eh, také podniky k většímu růstu, k většímu úsilí a rozhodně nebudeme v tomto smyslu nadměrně navyšovat daňovou zátěž, tak abychom nebránili rozvoj naopak abychom vytvářeli vhodné podmínky pro rozvoj a v těch cílových oblastech je nezbytná debata, která eh, nám ukáže možnou spolupráci se soukromým sektorem, eh, se soukromoprávními subjekty, snížení zátěže pro malé a střední podniky, protože právě malé a střední podniky vytvářejí nejvíc pracovních míst. Ano, toto musíme brát v úvahu, ale zároveň takovými kroky nechceme nějak penalizovat nebo ostrakizovat ostatní podniky, větší podniky. Prodfiska. Pomal, pomal. Pomal? Pomal, pomal. The decent uh, uh, wage... Uh... Solidní mzda, to už jsem zmínil. A v mnoha ve většině případů platí to, že když snížíme náklady práce, tak ne nutně musíme automaticky snižovat platy. A já vím, že v některých zemích platí ta takzvaná memoranda porozumění a potom je to potřeba přenastavit a přeladit. V souvislosti s úspornými opatřeními snižujeme náklady, snižujeme odvody zaměstnavatelů a to všechno patří do jaksi té obecné investice. K typům smluv, k tomu jsem se už vyjádřil, a k vzdělávání to je opravdu nejdůležitější a zda je třeba udělat mnohé na národní úrovni k tomu, abychom zblížili vzdělání a oblast vzdělání, sektor vzdělání a podniky, protože zde opravdu existuje veliký předěl mezi těmito dvěma oblastmi. Pak ty finanční instrumenty, ty používáme. Pro malé a střední podniky je to často veliká zátěž, velmi těžkopádná záležitost, velmi složité. Co můžeme udělat, abychom zlepšili situaci a trochu je osvobodili od byrokracie, je ukázat, že tyto prostředky jsou i ve sociální sféře zásadní a že napomáhají třeba té střídavé výuce a učňovskému vzdělávání. Ke stážím to bude moje poslední odpověď, protože myslím taky, že to byla poslední otázka. Já se nedomnívám, že by bylo možné stáže považovat za sociální dumping. Ta pravidla jsou stanovena na národní úrovni a podobně jako ve stáží, v případě stáží i v jiných sociálních oblastech minimální podmínky ani odbory nechtějí, protože ty podmínky jsou tak rozdílné v jednotlivých členských zemích, že ani kolegyně Bernadette Segol ani já nebudeme nikdy mít mandát k tomu, abychom o něčem takovém jednali. Děkuji. Takže tímto konstatováním mezí sociálního dialogu na evropské úrovni. Mi nezbývá, než vám poděkovat a vzhledem k tomu, že to je asi vaše poslední vystoupení před výborem pro zaměstnanost a sociální věci, tak eh, musím říci, že jsme po celá ta léta tady a jinde vždy měli živou, bohatou a plodnou diskusi a myslím si, že vy jste, vaše funkce byla velmi důležitá oblasti rozvoje toho, co se tehdy, jak se to jmenovalo dříve, před Business Europe, Europe Unise, aha, už jste to zapomněla, no vidíte to, zapomněla. To je dobré znamení, říká host. Já vím, eh, říká paní předsedkyně, že jste hodně přispěl k tra- této transformaci a podstatné je, aby e, toto mohlo potom živit dialog mezi sociálními partnery v členských zemích. Takže já vám děkuji, přeji vám mnoho úspěchů ve vašem dalším evropském působení, děkuji i tlumočníkům a za jejich práci na dnešním dopoledni a sejdeme se znova v, 17, v 15 hodin eh, s kyperskou delegací. Děkuji.